Okay, friends. We'll start. Kolegyně a kolegové, s vaším dovolením zahájíme dnešní zasedání. Máme zde místo předsedu komise Maroše Ševkoviče, kterého jsme pozvali a děkujeme za to, že pozvání přijal. A bude nás zajímat Co nám řeknete k vývoji v rámci energetické unie? Ale protože jsme výbor pro zaměstnanost, tak si také rádi vyslechneme váš názor o případných dopadech energetického přechodu na zaměstnanost. Doufíme tedy pozitivní dopad na nezaměstnanost spíše. Takže vás vítáme a po vašem úvodu proběhne diskuse. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážení poslanci a poslankyně. Především vám mnohokrát děkuji za vaše laskavé pozvání. Mám totiž za to, že sociální a hospodářské aspekty energetické unie jsou velmi důležitým bodem na vašem pořadu jednání. Vzpomínám se na plodnou diskusi s ministry pro práci a sociální záležitosti v radě, takže když jsem viděl, že máte zájem o toto téma, tak jsem byl velice rád a cítím se vám zavázán. Předseda Evropské komise Juncker a Evropská komise jako celek se rozhodli vědomně, že energetickou unii uspořádají projektově. Energetická unie totiž vyžaduje více než jen koordinaci energetických politik. Potřebujeme komplexnější přístup k věci. Když se dnes hovoří o energetické politice, tak to málo kdy je o tom, jak se vytváří, distribuje a spotřebovává energie, ale jak se třeba zasadí do klimatické politiky, jak se budou snižovat emise nejenom ze sektoru energetiky, ale také z dopravy, zemědělství, jak se bude zvyšovat energetická účinnost budov. A těchto cílů nedosáhneme, pokud neposílíme výzkum a inovace a pokud na trh nezavedeme nové technologie. Pracujeme na tom jako tým a jsem velice rád, že vám můžu předložit eh, výsledky dosavadní práce v oblasti energetické unie a případné dopady na růst a zaměstnanost v Evropě. V tuto chvíli je potřeba zdůraznit, že jsme svědky skutečné energetické transformace kvůli klimatologickým cílům a díky novým technologiím, které jsem před chvílí zmiňoval. Tato transformace má především dopad na energetiku, ale nejen na ní. Zdaleka nejen na ní. Přechod k nízkouhlíkové či uhlíkově neutrální ekonomice eh, probíhá a musíme se dívat na tento proces nejenom jako na energetickou transformaci, ale jako na skutečnou modernizaci ekonomiky. Musíme si být také vědomit toho, že zde vznikají obrovské příležitosti pro investice, zaměstnanost a růst. Vyžaduje si to ale změnu v řadě tradičních odvětví našeho hospodářství. Musíme se dívat jak na příležitosti, tak na výzvy a brát je společně dohromady. Začnu ale příležitostmi. V roce 2014 se služby Evropské komise snažili vyhodnotit počet pracovních míst, které jsou navázány na přechod k nízkouhlíkové ekonomice. A výsledek byl, že už v roce 2004 9 milionů pracovních míst bylo navázáno v Evropě právě na tento přechod. Ještě důležitější je, že výsledkem stejné studie bylo, že do roku 2030 se předpokládá, že se zdvojnásobí počet pracovních míst v této oblasti. Jinými slovy, bude se jednat o 18 milionů pracovních míst v Evropě. Je to jak v energetice, ve smyslu třeba zefektivňování budov, ale také třeba dodávky ve smyslu technologií vyrábění a energie, které jsou ekologičtější, ale také v oblasti ukládání energie. Od roku 2014 jsme zaznamenali novou dynamiku, za kterou určitě stojí i pařížská dohoda. Z níž jasně vyplývá, že celosvětové společenství opravdu chce přejít na nízkouhlíkovou ekonomiku, a to nejenom v Evropě a ve Spojených státech, ale celosvětově. Stojíme na křižovatce. Určitě uvidíme obrovské úsilí o snižování emisí na jedné straně, ale stane se to ve chvíli, kdy do roku 2040 se má poptávka po energii zvýšit o 30 podle statistik Mezinárodní agentury pro energetiku. Zdá se, že to jsou dvě věci, které stojí proti sobě, ale podle nás to jenom ukazuje, že je opravdu obrovská poptávka po nízkouhlíkových řešeních, která musí být zaváděna globálně. Otázka je, jestli Evropská unie, členské státy a průmysl budou schopny této příležitosti využít. To bude do značné míry závislé na tom, jestli Evropané budou mít dostatečné kompetence. Tím se musí zabývat především vzdělávací systémy, tedy členské státy, ale také sociální partneři a samotné odvětví. Už jsme zaznamenali v této oblasti několik iniciativ. Na druhou stranu si upřímně musíme přiznat, že se to neděje všude a že se to neděje dostatečně rychle. A myslím, že právě v této oblasti my jako evropské instituce můžeme minimálně zahájit diskusy. Minulý pátek Evropská komise přijala agendu kvalifikací pro Evropu. Jedná se o horizontální kompetence a o umožnění přístupu na dobrý trh práce. Jsem ale velice rád, že tato iniciativa je také úzce navázána na energetickou unii a přechod k nízkouhlíkovému hospodářství. S vaším dovolením jenom pár konkrétních bodů. Tato kvalifikační agenda vlastně vytváří prostor pro odvětvové kvalifikace, Umožní to mobilizovat a koordinovat klíčové hospodářské aktéry, tak aby došlo také k navýšení soukromých investic, aby se strategičtěji používaly evropské a národní finanční programy. Vybrali jsme si šest odvětví pro pilotní projekty, protože už jsou vyzrálé. Dvě jsou relevantní pro nás. Za prvé automobilový průmysl a za druhé námořní technologie. To jsou odvětví, kde se v tuto chvíli vytvářejí ekologičtější a udržitelnější technologie. Co se týče námořních technologií, tak tam se také jedná například o eh, využívání energetických zdrojů z oceánu a plošiny eh, s větrnými elektrárnami. Tady si myslím, že se opravdu můžeme zaměřit na obnovitelné zdroje energie a ekologický růst. Evropská komise zmiňuje čtyři oblasti. Za prvé, obnovitelné zdroje, Tady si myslím, že není potřeba vysvětlovat proč. Potom stavebnictví. Co je nezbytné pro to, mají, máme-li mít eh, lepší budovy. Ale také se zlepší technologie třeba pro eh, dálkové vytápění a distribuční sítě, energetické tedy. Také pracujeme na agendě inteligentních měst, která bude vyžadovat eh, inteligentněji postavené budovy v Evropě. A to se zase bude vyžadovat řadu nových dovedností, jak jak si skládat tyto technologie dohromady a prosazovat je od architektonického návrhu až po samotnou stavbu. Tento dokument také zmiňuje ocelářství, což je energeticky náročný průmysl, který musí zvyšovat energetickou účinnost a také eh, se dostane k naplnění cílu ekologičtějšími energiemi a, a ukládáním energie. Tady je potřeba, aby na tom spolupracovaly zainteresované strany s komisí. Kromě iniciativ na evropské úrovni je také potřeba, aby podobné iniciativy probíhaly i na vnitrostátní úrovni. A rád bych poukázal na to, že část strategického návrhu energetické unie se týkala toho, jak členské státy budou připravovat národní energetické a klimatologické plány, které by měly být strategickými dokumenty, kterými se budou řídit vlády e, při energetickém přechodu ve své zemi také by to mělo být navázáno na oblast zaměstnanosti a kvalifikací. S vaším dovolením pár konkrétních příkladů. A před týdnem mi paní komisařka Korina Krecu vysvětlovala, jak její služby vytvořily program pro podporu opatření na zvýšení energetické účinnosti v jednom členském státě. Byl to velmi dobře vymyšlený program, který ale selhal. A to z toho důvodu, že prostě neměli dostatek kvalifikovaných dělníků, kteří by instalovali tyto nové techniky. Takže nakonec se ten program musel změnit a vznikl program, který by nejprve podpořil klasifikace, eh, kvalifikace pardon, až v další fázi by tito nově kvalifikovaní dělníci eh, montovali do našich budov novou technologii zvýšující jejich energetickou účinnost. Jakou roli můžou sehrávat eh, evropské fondy při této energetické transformaci? Politika soudržnosti Evropské unie zásadně přispívá k naplňování cílu energetické unie. Například tím, že Evropská unie prostřednictvím fondu eh, regionálního rozvoje a kohezního fondu věnuje 69 miliard euro od roku 19, eh, tedy 2014 do roku 2020 do všech pěti oblastí energetické unie. Politika soudržnosti se ale netýká pouze financování. Vytváří také politický rámec pro integrovaný územní rozvoj a následně tedy může dobře reagovat na celou problematiku energetické transformace. Umožňuje členským státům posilovat administrativní kapacity a poskytuje technickou pomoc takže investice nakonec přispívají ke skutečné a trvalé eh, energetické přeměně. Od loňského roku například um, podporujeme krátkodobě výměny know-how mezi vládami, eh, které přímo pracují s energetickými projekty financovanými z kohezní politiky. Rádi bychom také z tohoto fondu více investovali do infrastruktury pro vzdělávání tak aby Evropský fond pro regionální rozvoj se vlastně doplňoval s Evropským sociálním fondem, protože minimálně 1,1 miliardy ze sociálního fondu se právě bude věnovat na zlepšování systému vzdělávání a školství, které jsou potřebné pro rekvalifikaci mámely v oblastech propojených na energetiku a životní prostředí vytvářet pracovní místa. Účelem těchto fondů je také podporovat spolupráci mezi odvětvím, podnikovou sférou a výzkumy výzkumnou sférou v rámci inteligentní výzkumných strategií. Řada členských států a regionů prioritizuje eh, výzkum a vývoj do trvale udržitelné energetiky a nízkouhlíkové ekonomiky. Následně jsme tedy spustili platformu pro inteligentní specializace v oblasti energetiky, tak aby měli přístup k těm nejlepším informacím. Politika soudržnosti takto umožňuje regionům zvládat eh, důsledky energetického přechodu a předjímat je do budoucnosti, což je nezbytné pro všechny regiony, ale především pro ty, které závisí z do značné míry na tradičních fosilních palivech. Také musíme použít, využít potenciál EFSI, tedy tzv. Junkrova fondu. V Norpa Decale, což je Region, kde působila tradiční odvětví, je prvním příkladem. A vidíme, jak můžeme nakombinovat strukturální fondy s Junckerovým investičním fondem a jak na základě této podpory můžeme rozvíjet nízkouhlíkovou ekonomiku v tomto regionu a jak můžeme těmto podnikům na pomoci přecházet k nízkouhlíkovému hospodářství či dokonce k energetickému modelu s nulovými emisemi do roku 2020. A zároveň, jak můžeme vytvářet nová pracovní místa, rozvíjet jejich celkové hospodářství a využít tohoto rozvoje k tomu, abychom neměli palivovou chudobu. Na závěr úvodního slova jsem chtěl říct ještě pár věcí, které snad budeme moci více rozvést během rozpravy. Za prvé, k roli sociálního dialogu. V roce 2015 jsem se osobně dvakrát setkal s průřezovou platformou sociálních partnerů a diskutovali jsme o energetické unii. Bylo to velice užitečné a chci v této praxi pokračovat. Další důležitá věc ale je, aby tyto odvětvové dialogy byly doplněny i odvětvovými iniciativami. A snad tady máme určitý vzor, kterým se budou inspirovat sociální partneři. A teď k energetické chudobě. Proběhla o tom před dvěma týdny diskuse v plénu. Hovořili jsme o tom, že je to důležité téma, jak pro Evropský parlament, tak pro Evropskou komisi. Budeme se zabývat návrhy Evropského parlamentu a doufám, že budeme schopni pozitivně reagovat na řadu z nich, především v oblasti energetické účinnosti. Takže paní předsedkyně, závěrem bych ještě jednou rád poděkoval za vaše laskavé pozvání a za možnost načrtnout tento stručný přehled eh, hospodářských příležitostí a výzev, které nám přináší takové projekty jako Energetická unie. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A na samý začátek dám slovo paní Ansander. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, pane komisaři. Ho- hovořím za, panu, za pana Kazu, který tady dnes bohužel být nemůže odpoledne. Počet osob, které jsou ohroženy sociálním vyloučením v Evropě, neustále narůstá. A tato chudoba jde ruku v ruce i s energetickou chudobou. Otázka je, jak celý tento problém řešit. Nejlevnější energie je ta, kterou vůbec nespotřebujeme. Energetická účinnost by proto mělo být hlavní prioritou. Skupina EPP z toho důvodu bude privilegovat a preferovat e, inovativní řešení spíše než e, závazné mechanismy na kontrolu cen. Máme také za to, že úspory energetické a zvýšení energetické účinnosti, především tedy ve stavebnictví, umožní řadě domácností vybřednout z energetické chudoby. Rádi bychom apelovali na členské státy, aby pomohly těm rodinám, které nejsou schopny platit účty za energii. A to prostřednictvím zacílených a trvale udržitelných řešení, která nejsou nutně jenom finanční. Máme za to, že se dají najít i jiné prostředky, například e, osvěta, osvěta spotřebitelů, která minimálně částečně umožní snížit plítvání energii, ale také umožní spotřebitelům řešit svůj rozpočet a své priority rozuměji. Mám řadu otázek. Vy jste na část z nich již odpověděl. Za prvé, jakou roli může sehrávat Evropská komise při šíření těchto dobrých praktik? Za druhé, jaká opatření jsou podle Evropské komise možná na evropské úrovni v rámci boje proti energetické chudobě? Kromě tedy těch, které již jste zmínil. Další otázka. Jestli by se dal využít Evropský fond pro pomoc těm nejchudším v této situaci, jestli tedy jsou na to dostatečné prostředky. A nakonec, pane předsedo, se chci zeptat, zdali komise aktualizovala údaje, které umožní dobře identifikovat profily osob, které čelí energetické chudobě. Což by nám umožnilo následně lépe zacílit pomoc. A na závěr jsem chtěla říci, že je opravdu potřeba pomáhat těm, kterým, kterým hrozí sociální vyloučení. Je potřeba k ním přistupovat individuálně, takže boj proti energetické chudobě musí být součástí globálního boje proti sociálnímu vyloučení a nezaměstnanosti. Děkuji. Děkuji. Jutta Steinl, prosím, máte slovo. Vielen Dank. Eh, děkuji vám, pane komisaři, za to, že jste přišel mezi nás. Je eh, velmi důležité, aby docházelo k takovému tu sociálnímu eh, mainstreamingu, mainstreamingu, protože samozřejmě takováto rozhodnutí mají také dopad na jiné oblasti, nejenom na výbor zaměstnanosti. A právě ta energetická eh, změna, ke které chceme dospět eh, prostřednictvím jiného přístupu k palivům, tak samozřejmě toto všechno povede k zaměstnanosti. Vy jste řekl, že si o toho slibujete růst eh, právě prostřednictvím energetické unie. Hovořil jste o zájmech průmyslu, ale my eh, musíme zohlednit zájmy zaměstnanců. Jak tedy nahlížíte? Vy jste hovořil o tom, že by se měly vytvořit nová pracovní místa. Já si myslím, že bychom neměli mít vždy eh, nová pracovní místa, ale že si myslím, že bychom měli třeba některá pracovní místa přeměnit, některá také zmizí, ale měli bychom zohlednit kvalifikaci investovat do eh, vzdělání, začít ve školách, také co se týče nových technologií, výzkum, vývoj, univerzity, protože v Evropě to neděláme tak dobře jako v jiných oblastech. A potom uh, zde chci také zmínit celoživotní vzdělávání. Já eh, pocházím z velkého města, kde je hodně chemického průmyslu je potřeba zajistit celoživotní vzdělání pro starší občany, také na to poskytnout finance. Ale když třeba pomyslím na malé podniky, které třeba nejsou 100 toto finančně zvládnou. Tak jestli komise má nějaké e, představy, jak by mohla komise podpořit malé a střední podniky, tak aby zaměstnanci těchto podniků mohli se zúčastnit programu celoživotního vzdělávání. Také jak si Eh, představujete a připravujete změnu eh, pracovních míst. Eh, tady už se o tom hovořilo, bylo to v rámci programu pro dovednosti. O tom jsme hovořili v rámci technologií, potom také význam sociálních partnerů, to považujete za důležité. Já osobně znám mnoho příkladů z Německa, Ehm, tam jsou ti odborníci, kteří vědí, jak my ehm, politici bychom to měli vytvořit a v rámci komise. Vy jste také hovořil o energetické účinnosti. Já si myslím, že zde existuje potenciál ve všech evropských regionech, ehm, co se týče zpracovatelského průmyslu i jiného průmyslu. Já e, jsem měla e, starý e, dům a musela jsem ho přeměnit na energeticky účinný a zaměstnala jsem tam několik osob, ale musím říct si, že já mám to štěstí, že si to můžu dovolit. A to by byl právě ten e, přístup, že bychom e, uskutečnili takové malé impulzy pro růst musíme postupně vytvořit podporné programy. To se týká také komunální úrovně. Já eh, znám mnoho případů, kdy eh, mnoho míst není na dobré energetické úrovni, co se týče energetické účinnosti. Musí eh, vylepšit energetickou účinnost, ale nemají peníze, mají dluhy. A proto třeba eh, v rámci Evropského sociálního fondu to by se mohlo využít, ale ty prostředky v tomto fondu jsou stále nižší. Já si myslím, že kdyby, eh, že to, že vy si slibujete od tolika oblastí, tak aby to bylo opravdu možné a třeba i prostřednictvím toho Evropského sociálního fondu. Eh, potom energetická chudoba, k tomu ještě řeknou něco kolegové. Pro nás je důležité, aby pracovní místa, která budou vytvořena, aby také měla trvání, aby to byla dobrá pracovní místa, aby to znamenalo také růst pro občany. Můžete odpovídat a pak dostaneme prostor pro další otázky. Děkuji mnohokrát poslancům a poslankyním za jejich otázky. Paní poslankyně Sander hovořila o riziku chudoby, které bylo zásadně zhoršeno nedávnou hospodářskou krizí. My jsme připravovali analýzy jednotlivých zemí, jezdili jsme z jednoho členského státu do druhého a opravdu jsme dospěli k závěru, že není jediná země, kde by energetická chudoba nebyla, nebyla problémem. 10% Evropanů, tedy více než 50 milionů Evropanů, má problém si vytopit bydlení. V 21. století, kdy máme k dispozici všechny nové technologie a pořád máme problém s energetickou chudobou. Myslím, že je tedy jasné, že je potřeba se tímto problémem zabývat a že musíme najít správnou rovnováhu mezi opatřeními na evropské úrovni a mezi opatřeními v členských státech. Až budeme pracovat s členskými plány na národních energetických a klimatických strategiích, tak chceme, aby energetická chudoba byla zapracována do těchto národních strategií. A z evropské úrovně si myslím, že můžeme pomoci tím, že se právě soustředíme na oblast energetické účinnosti. Protože, jak jste správně říkala, je to ten nejlevnější a nejekologičtější způsob. Pokud se projekty šetření energii provedou správně, tak ať už půjde o rodiny, anebo malé a střední podniky, nebo velké firmy, tak všichni okamžitě zaznamenají pozitivní dopady. V tom smyslu, že ušetří peníze které předtím platili za energii. Tyto nové technologie jsou dosti náročné na pracovní sílu. Budou na nich pracovat místní malé a střední podniky, budou se zaměstnávat místní pracující a tím se vlastně vyřeší dvě věci. Zachráníme planetu, zachrá- ušetříme peníze a vytvoříme pracovní místa v místním hospodářství, protože právě malé a střední podniky budou instalovat veškerou tu techniku, která povede ke energetickému zefektivnění budov. Chtěl by to ale učinit ještě další krok. Neměli bychom se zastavit u energetické účinnosti budov. Dnes už máme k dispozici technologie, které nám umožní opravdu, aby ty budovy byly inteligentní. V 21. století v hospodářství velkých dat eh, větší budovy můžou dokonce vytvářet a ukládat elektrickou energii, nebo třeba můžou mít nabíječky na eh, vodíková či elektrická auta. Můžou se vytvářet tedy nové synergetické platformy, které budeme potřebovat v rámci ekonomiky velkých dat 21. století. Na podzim předložíme balíček týkající se energetické účinnosti. V jehož rámci chceme revidovat eh, energii, e, energetickou účinnou směrnici, ale také chceme předložit novou směrnici týkající se inteligentních budov, které budou inteligentně financovány. Také by to mělo být navázáno na inteligentní města, kde musíme spolupracovat se starosty a s místními orgány. Měli bychom opravdu vytvořit jedno místo pro místní orgány. Prostřednictvím našich internetových stránek následně se dostanete k informacím, jak vytvářet projekty, jak je financovat, jak vyřešit určité eh, právní svízele, které jsou spojeny s přípravou projektu v oblasti energetické účinnosti. A doufáme, že takto jaksi se nastartuje vlna energetické účinnosti v Evropě. Úplně souhlasím v tom, že pokud chceme využít této transformace, tak budeme muset eh, daleko více investovat do kvalitnějšího vzdělávání. Měli bychom v tomto smyslu i lépe usměrňovat mladé lidi ve smyslu výběru profese, jaké třeba univerzální dovednosti budou mladí lidé potřebovat, pokud si chtějí najít udržitelné zaměstnání na trhu práce. A společně s akademickou obcí, se členskými státy a s podniky v Evropě se tak budeme moci vyhnout opakování stávající situace, kdy máme prostě miliony mladých, mladých lidí, kteří jsou velmi kvalitně vzdělaní, ale mají profily, které na trhu, po kterých na a, trhu práce není taková poptávka. Rádi bychom využili tohoto plánu pro nové kvalifikace k tomu, abychom si dobře zanalizovali situaci a dobře doporučili členským státům určitý obecný přístup, jaké kvalifikace budeme potřebovat, jak je zavést do školského systému a jak vytvořit lepší příležitosti pro mladé lidi. Co se týče ochrany spotřebitelů a energetické chudoby, tak to je další oblast, a tady chci navázovat na otázku paní Štenluk. Návrh, který budeme předkládat ještě do konce roku, týkající se nového designu trhu elektřiny. Um, a v rámci tohoto návrhu aktivní spotřebitelé budou mít daleko důraznější roli, protože budou mít lepší informace, ale zároveň budou schopni si jaksi lépe Eh, určovat svůj vlastní osud. Třeba můžou i vyrábět eh, elektřinu, zároveň ji spotřebovávat. Nebo třeba pokud chtějí lepší přístup ke konkurenci mezi poskytovateli energetiky, tak by to také mělo jít. Dochází tedy k demokratizaci výroby energie a počítá se s daleko aktivnější roli spotřebitelů. Což, jak jsem přesvědčen, povede k posílení hospodářské soutěže na trhu a následně k lepším cenám pro spotřebitele. Zmiňovali jste také otázku, co z, do, z místy v tradičních průmyslových odvětvích, která mizí. Tady je potřeba spolupracovat se členskými státy a využívat sociální fond k nastavení politik, které jsem včera také zmiňoval v rámci setkání s Eurocities v Nant se starosty. Že tedy bychom nikoho neměli nechat stranou. Musíme trochu anticipovat postoj měst. Musíme anticipovat postoj regionů, které jsou velmi závislé na tradičních odvětvích. Jak jim nabídnout nové podnikatelské modely? Jak lidem nabídnout druhou šanci se rekvalifikovat? Pokud jsou mladí lidé ve škole, tak co více je naučit? Nebo obecně posílit celoživotní učení? druhou rekvalifikační šanci dát lidem. Především zaměřenou na profese budoucnosti. Zmiňovala, zmiňovali jste místní orgány. Souhlasím, jsou důležité, jsou blízko občanům a proto pracujeme na novém rámci, který je založený na koncepci inteligentních měst. Máme také nový amsterdamský pakt, který podpořili členské státy. My jsme v tomto smyslu cítili určitou váhavost mezi evropskými institucemi a městy, minimálně ze strany členských států, které prostě říkali, jak důležitá je zásada subsidiarity. Ale myslím, že i členské státy si uvědomují, že tato iniciativa je decentralizovaná, že starosté chtějí spolupracovat, Chtějí spolupracovat i s jinými členskými státy, ale také chtějí evropskou globální platformu, kde si můžou vyměňovat zkušenosti o tom, co funguje a využívat užší spolupráce. Takže to je platforma, kterou vytvoříme a navrhneme. A poslední věc, kterou chci říci, se týká financování. Státní rozpočty jsou napnuty všude. Víme, jak to vypadá s evropským rozpočtem, víte, jak to vypadá v členských státech. Já jsem se setkal s mnoha zástupci ekologických nebo ekologicky smýšlejících bank a e, důchodových fondů a různých finančních služeb. A ti mě říkají, my máme v rukou triliony euro, rádi bychom investovali do ekologických programů, do ekologické účinnosti. My nejsme omezeni tak jako banky ve smyslu e, krátkodobé návratnosti investic, ale potřebujeme regulační stabilitu. Musíme mít představu o tom, kudy se bude vyvíjet ekonomika a potřebujeme dobré projekty a také se chceme o to riziko s někým podělit. A to myslím, že teď právě dobře testujeme s Junkrovým investičním fondem. Pokud eh, se nám tímto způsobem podaří mobilizovat více než 100 miliard euro za rok, tak určitě ty techniky budou k dispozici více v budoucnosti a následně se dají peníze dát do oblasti, které vytváří pracovní místa a šetří energii tedy. To je přesně ten rozvoj inteligentnějších budov. Děkuji. You, uh... Já vám děkuji. Dávám slovo panu Kukanovi, ale v prvé řadě ještě bych chtěla říci jednu věc. Chtěla bych vás informovat, že by měl probíhat nějaký fot- fotbalový zápas Rusko-Slovensko. A proto jsem tak nervózní. A Slovensko je na tom lépe než Rusko. Je to 0,1. 0,1. Tak máte novou energii do debaty. A pan Kukan asi také. Můžete si vyžádat slovo, pakliže budete chtít. Není nás tu mnoho. Takže prosím, pan Kukan, paní Jišveče, paní Jasloveska, pan Matan. To, jak vypadá můj eh, seznam řečníků, pokud se chcete zařadit, máte možnost. Pane Kukane, prosím. Děkujeme pěkně, paní. Já... Vaša informace o... Eh, děkuji, eh, paní předsedkyně. Vaše informace nebyla přesná. Slovensko eh, už vede 2-0, první gol dal Weiss a druhý Hamčík. Vážený pane komisaře, vítej v tomto výboru. Jsme velmi rádi, že jsi přišel. Konec kosů problematika energetické unie se dotýká více politik Evropské unie tedy více výborů se tím zabývá, například výbor AFET a ITRE. Eh, tam diskutujeme o otázce mezivládních dohod v oblasti energetiky. Tato dnešní rozpa, rozprava eh, dává tomuto tématu také sociálně zaměstnanecký rozměr, protože ty si řekl, že by to mělo být založeno na eh, sociálně eh, spravedlivém přírodu. Já bych se s vámi chtěl podělit eh, se zkušenostmi, které mám Eh, týká se to odstranění diskriminačních opatření při zaměstnávání a také podpora podnikání osob nad 50 let, tedy těch zralejších dospělých lidí. A já to chápu tak, že v tomto roce bychom plně měli spustit energetickou unii. A já bych chtěl vědět, zdali i v rámci tohoto bude vytvořený nějaký prostor pro starších zaměstnanců, kterých se tato přeměna týká, protože se to týká nových technologií, digitalizace a tak dále tak aby se nezapomnělo i na tuto věkovou kategorii. Doufám, pane komisaři, že úspěšně posuneš dopředu otázku energetické unie až do její úplné realizace a v tomto ti chci popřát především hodně politické odvahy. Děkuji. Pani Linkeviču. Paní Linkevičuta. I will speak in Lithuania. I will wait. <laughs> okay. Já počkám, já budu hovořit letesky. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já také moc krát děkuji panu místopředsedovi komise za možnost spolupracovat s naším výborem pro zaměstnanost. Jste jedním z nejzkušenějších komisařů stávající komise a máte na starost velmi důležitou oblast. Je to oblast, která je rovněž politicky důležitá, energetická unie. A správně jste poznamenal, že energetická unie úzce souvisí s celou řadou dalších oblastí, jako je doprava, zemědělství, průmysl a řada dalších rezortů. Má to veliký dopad na životy lidí a my v tuto chvíli zasedáme ve výboru pro zaměstnanost a sociální záležitosti. Já bych se chtěla soustředit na dvě otázky, o kterých už hovořili kolegové. Hovoříme zde o energetické chudobě. A vy, stejně jako já, hodně cestujeme po Evropě. Já jsem měla celou řadu setkání s lidmi v Litvě a velmi často, skoro nejčastěji zaznívá, že příjem není dostatečný k tomu, abychom se mohli dovolit vytápění našich obydlí. Proto jsme nuceni vyplácet ohromnou část svých příjmů právě na tento účel. A já chci říci, že zde pracujeme v Evropském parlamentu. Vy pracujete na stejné věci v Evropské komisi a měli bychom přinést zcela konkrétní návrh v tom smyslu, jak překonat energetickou chudobu. Vy jste říkal, že více než 10 lidí v Evropě má dluhy za vytápění, více než 12 si nemůže dovolit udržovat přiměřenou teplotu ve svém obydlí a my je musíme poskytnout podporu. V prvé řadě bych se chtěla zeptat, jako komisař odpovědný za energetiku v Evropské unii Jak byste se vyjádřili? Já se domnívám, že by v zimě mělo být určité moratorium. Určité typy obydlí by bylo, nebylo možné odpojit od vytápění, protože jsou to osoby, které se nemohou dovolit vytápění. Co si o to myslíte? My jsme dopoledne hovořili o problematice minimálního příjmu. A měli bychom adresovat naši výzvu na komisi. Pokud si někdo nemůže dovolit udržet minimální příjmy, nebude schopen se vyhnout energetické chudobě. Co si myslíte o stanovení minimálního příjmu na evropské úrovni? A také hovoříme o strukturálních fondech, o dalších fondech. A moje otázka zní, přednesete nějaký návrh, který by doplňoval konkrétní evropské fondy a umožnil nám tak překonat problém energetické chudoby. To jsou otázky z mé strany, prosím. Děkuji. Paní Jaslověcka, prosím. Děkuji bardzo. Děkuji mnohokrát a děkuji také vám, pane komisaři, za přiblížení problematiky zabezpečení dodávek energie v Evropě. Terorismus eh, dnes probíhá v různých formách. Terorismus dnes probíhá v různých formách, které nás stále více udivují. Do jaké míry máme zabezpečenou energetickou bezpečnost v Evropě proti možným teroristickým útokům? Jak máme vypracovanou strategii zajištění energetické bezpečnosti z této strany, evropskou strategii? Děkuji. Thank you very much for... Já děkuji za ty položené dotazy. Zvláště děkuji za dobré zprávy paní předsedkyně a pana Kukana, mého bývalého šéfa. Děkuji za to, že jste se s vámi podělili o tyto dobré zprávy. Já se v krátkosti vyjádřím slovensky. Platí opravdu... Sinat, uh... Eh- Skutečně tato tematika osob nad 50 eh, let je velmi důležitá i z tohoto důvodu, že se dožíváme více let a já jako čerstvý padesátník, tak si uvědomuji, že jsem plný sil. Takže určitě je třeba, abychom zajistili, že opravdu i tato část společnosti měla možnost Um, si získat nové dovednosti a moci se připravit na všechno, co současná ekonomika a technologie od osob očekává. Proto si myslím, že bude velmi důležité, především v těch regionech, které se charakterizují rychlou uh, změnou těch uh, tradičních uh, business modelů, ať už tam je energeticky náročné průmyslové odvětví nebo tam jsou tradiční oblasti podnikání a tyto z regionu postupně odcházejí, takže je potřeba vypracovat nový obchodní model pro tyto regiony a je potřeba dát možnost těmto lidem, aby získali potřebné zručnosti, aby se zapracovali. Spolupráce s členskými zeměmi eh, je důležitá, musí se vypracovat systém, především v oblasti celoživotního vzdělání, a tak, aby tam byla speciální kategorie pro osoby, které v tomto věku potřebují získat nové dovednosti a udělat to, co nejefektivněji z hospodářského hlediska a co za nejkratší dobu, protože víme z praxe, že ne všechna školení jsou tak užitečná, jak by měla být, často nejsou praktická dostatečně, tak aby ti noví uchazeči o získání kvalifikace opravdu pomohli při tom hledání nové práce. Myslím si, že je to dobré téma k diskuzi, tak eh, jak se postavit k problematice nových dovedností, k problematice energetické chudoby, a určitě se tím na, komunika- na komisi budeme zabývat a také v rámci komunikace s členskými zeměmi, až budou vypracovávat eh, svoje národní energetické a klimatické plány. Já bohužel neumím litevsky, takže budu muset přejít do angličtiny a zodpovím dotaz paní Blinky Vyčete. Vyjádřím se tedy k otázce, jak energetický přechod ovlivňuje všechny aspekty našeho hospodářského života. A paní kolegyně má pravdu, že nejde jenom o energetiku, jde i o zemědělství, jde o dopravu, jde o stavebnictví, jde o hornictví, o všechny rezorty, všechny oblasti, které si dovedeme představit, všechny typy kvalifikace, které jsme zaznamenávali v minulosti, se musí měnit a vylepšovat. Každý pracovník v dnešní době, ať už je, pracuje na kterékoliv úrovni, musí mít lepší dovednosti v oblasti digitálních technologií, než jak tomu bylo v minulosti. Rozhodně to musí být v tuto chvíli součástí základních osnov vzdělávacích. Pokud jde o energetickou chudobu. Já se domnívám, že my v Evropě stále ještě zápasíme s tím, jak se definuje energetická chudoba. My rozhodně nechceme tuto záležitost komplikovat. My jsme vybrali tři kritéria, pakliže dojde k určitému problému. Jednak jde tedy o otázku vytápění obydlí, potom jaké spoždění, jaký sklus mají lidé, co se týče placení svých složenek a pak typ a podmínky prostředí, v jakých naši lidé žijí. Já se domnívám, že bychom měli nějakým způsobem společně nadefinovat energetickou chudobu v rámci Evropské unie. Měli bychom to posuzovat a hodnotit jednotně a tímto způsobem bychom potom měli i koncepovat naše nástroje. Pokud jde o odpojení, vytápění, zde opravdu hovoříme o ohromných číslech. Já jsem byl sám překvapen, kolika domácností se to týká, třeba i v zemích, jako je Německo. My v tuto chvíli zvažujeme možnost, že bychom koncipovali eh, trh s, energi- s elektrickou energií takže bychom zde měli jednu velmi rozsáhlou kapitolu o otázce řízení poptávky, o otázce spotřebitelských záležitostí a samozřejmě, že by to do velké míry záviselo i na tom, jak daleko by byly členské státy ochotné zajít. Já vždycky v rámci takovéhle debaty uvádím příklad, že když máte hypotéku a máte problém, tak se nepřechází přece okamžitě eh, k zabavení majetku. Nabídnete nějaké řešení, jako možnost, nějaké poradenství, pomoc. To všechno předchází dalším krokům. Snažíte se v prvé řadě pomoci dotyčné osobě překonat problémy. Já se domnívám, že by bylo velmi užitečné pro řadu lidí v Evropě, kdybychom mohli podobný nástroj zavést i zde, předtím, než mu rovnou odpojí elektrickou energii či vytápění. Samozřejmě, že to bude vždycky záležet na tom, jakým způsobem jsou nastavena zákonná pravidla v dané zemi. Měli bychom tam mít nějaké přechodné období, ale v prvé řadě bychom měli celý problém řešit a zamyslet se nad tím, jak zajistit, aby evropští občané nemuseli mít takové obavy, co se týče další zimy. Mohli bychom se dostat i do situace, že by nakonec bylo odpojeno úplně všechno paní kolegyně, vy sedíte tak daleko, že jsem nebyl schopen si přečíst jméno, vy ho nemáte napsané před sebou. Aha, paní Jašlověcka si myslím, že to byla, která znesla další dotaz. Pokud jde o otázku energetické bezpečnosti, tak zde se domnívám, že debata na úrovni Evropy v tomto smyslu už probíhá dlouho čas od času se objeví a myslím si, že v tuto chvíli začíná další fáze této debaty, která bude asi mnohem širší. Jdeme, chceme hovořit o ochraně kritické části infrastruktury. Spojené státy se k tomu staví velmi vážně, pokud jde o zajištění ochranu kritické části infrastruktury. My v Evropě, členské státy, tuto záležitost vnímáme stále vážněji a Hlavní otázka v tuto chvíli zní, jaký nejlepší společný postup zvolit, jak, jaké hlavní směry nastavit, pokud jde o energetickou bezpečnost. Já si myslím, že nejlepší odpověď, nejlepší reakce by byla v zájmu zajištění co nejlepší energetické bezpečnosti, diverzifikovat zdroje, zajistit lepší propojení v Evropě. To znamená, že když by se objevil problém v jedné zemi, v jednom regionu, tak díky technickým vymoženostem a dobrým záložním plánům a díky dobrému duchu solidarity v Evropě bychom byli schopni situaci řešit. A my jsme tohle předkládali v okamžiku, kdy jsme řešili bezpečnost u dodávek plynu. Hovořili jsme o záložních plánech v jednotlivých regionech. My bychom rádi něco takového zavedli i v oblasti trhu s elektrickou energií, že i zde bychom byli schopni si vzájemně pomáhat s dodávkami elektrické energie na regionální úrovni. A já se domnívám, že to by přineslo tu nejlepší záruku, kdyby se něco stalo v jedné části Evropské unie, tak by zasáhla jiná část Evropské unie, která by byla na danou situaci připravena a mohla by zajistit dodávky za jakýchkoliv okolností. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji a prosím pana Martana. Merci, madame le... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, a děkuji, pane místo předsedo komise. Slova jsou nosná, především když jsou na papíře, a vy hovoříte o energetické unii. Mě to trochu vadí, protože to zní jako kdybychom vytvářeli globální řešení a následně tedy globální zprávu a řízení, jinými slovy tedy vstupování do politiky členských států, což vede ke ztrátě svrchovanosti. Já bych byl raději, kdybychom na evropské úrovni hovořili o racionalizaci potřeby energie. Z toho jde méně strach. To, co jste nám vysvětlil, s tím všichni souhlasíme. A jak jste zmínil, může to fungovat, pokud budou pobídky. Pobídky jsou vždy potřeba. A ať už se bude jednat o územní správní celky, nebo státy, anebo podniky, ať už malé, střední, velké či jednotlivé podnikatele, tak to buď to můžou být eh, subvence, a pokud někomu nabídnete cukr a ne byč, tak ho přijme. A lidé se pustí do práce. A jakmile se pustí do práce, tak se budou vytvářet další pracovní místa, a to ve všech sektorech. Je to jako lavina. Jakmile vytvoříte jednu pobídku, tak se to bude šířit dále. Potom ještě další věc, která mě zaujala ve vašem projevu. Vy jste hovořil o spolupráci mezi eh, průmyslem a výzkumem. To si myslím, že bude opravdu hnací síla celého procesu. Takto se nám podaří najít nové druhy energie a postupovat zásadně ku předu. Vím, že u nás ve Francii výzkumní pracovníci mají velmi málo prostředků k dispozici. Výzkum a vývoj v podnicích eh, je prostě slabý. Ve Francii možná to platí i jinde. A vede to k tomu, že ty nejlepší mozky emigrují jinam. Do zemí, které jim dají prostředky k tomu, aby prováděli výzkum. Jak říkal generál de Gaulle, Kdo hledáte, najde, ale ty, kteří nachází, tak ty zase hledáme my. A hledáme je proto, že odjeli z Evropy. Protože v Kanadě, ve Spojených státech, v Austrálii a v řadě jiných zemí jim prostě dáváme prostředky a respektujeme je. A na základě toho všeho mám na vás otázku, které jste se zatím, pane předsedo, nevěnoval. Co s nukleární jadernou energetikou. Jak se dívá Evropská komise k jaderné energetice, na jadernou energetiku, na jejich eh, budoucnost? Děkuji. You, Děkuji, pan Fontules. Děkuji. Jatovem. Děkuji. Σε οικονομική κρίση όπως είναι Ελλάδα, είπατε ότι είχατε μία επικοδομητική συζήτηση με τους υπουργούς Co navrhujete pro ty změny, které se nacházejí v krizi? Jako je Řecko, vy jste řekl, že došlo ke konstruktivní eh, diskuzi na radě ministrů. Eh, Řeci v zimě budou muset zaplatit více za topení, také kvůli tomu, že se zvýšilo DPH na 24%. Také eh, máme stejnou daň na topení jako na paliva, takže výsledkem čehož tisíce lidí nebudou moci eh, platit za topení a budou muset přistoupit k palivům, která více znečišťují a která jsou i mnohem více rakinotvorná. Myslíte si, že to Unie vyřeší? Já si myslím, že ne, protože tato restriktivní opatření uplatňují věřitele a to jsou ty bohaté země. Nechceme slova, chceme činy. Uh, Děkuji a máte slovo, abyste se vyjádřil k posledním dotazům. Můžete zodpovědět položené otázky a pak provést shrnutí, abychom si měli co odnést z naší společné debaty. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve k panu Martánovi. Já se domnívám, že energetická unie je projekt, kde nejde o žádný přenos svrchovanosti státu. Jde o sloučení dobrých postupů v rámci evropské spolupráce. Když se zaměřujeme na některé oblasti, jako je třeba změna klimatu, kde reagujeme na otázky týkající se rovněž energetické bezpečnosti, tak si uvědomujeme, že největší a nejvíc prosperující země Evropy jsou na tom lépe tehdy, pokud probíhá spolupráce na evropské úrovni. A to je důvod, proč se domnívám, že zde existuje podpora projektu energetické unie. A mohu říct, že nejde jenom o projev podpory ze zasedacích místností v Bruselu. Nejde jenom o ministry energetiky, ale rovněž o ministry zahraničních věcí. Přizvali mě do NATO, abych to řešil. Eh, přizvali mě ministři dopravy, sociální záležitosti. Byl jsem na výboru eh, na Evropském eh, hospodářském a sociálním výboru já se domnívám, že signály z tohoto zasadacího sálu jsou velmi pozitivní, ale nestačí. Potřebujeme podporu členských států a proto cestuji po celé Evropě a vedu dialog s občany ve Francii a tak dále. Já jsem ve Francii byl velmi překvapen, kolik lidí se dostavilo na veřejnou debatu. Samozřejmě, že jsem dostával velmi náročné, těžké otázky, ale ne kritické komentáře. Je to proto, že lidé mají za to, že se podaří víc v rámci spolupráce. Potřebujeme využít síly členských států a Evropa musí ukázat, jak to funguje, když se dobře spolupracuje. Já se domnívám, že je zde určitá obava, že by tento projekt uh, někomu něco podsouval, něco nežádoucího na úrovni členských států, ale ono to tak není, je to přesně naopak. My se snažíme o to zjistit, jak se co nejlépe zájemně doplňovat, jak překonat určité problémy v jednotlivých regionech, jak by mohla Evropa z daného projektu maximálně těžit. A proto v tuto chvíli se snažíme o získání podpory na čtyřech úrovních. My máme velmi dobrý globální rámec díky pařížské dohodě a my v tuto chvíli řešíme to a snažíme se prostřednictvím legislativních návrhů zajistit stabilní evropský rámec. A proto spolupracujeme s členskými státy na velmi dobře prodiskutovaném plánu pro energetické klima, abychom zjistili, jak jakou roli chtějí jednotlivé členské státy sehrávat, jak to do sebe bude všechno zapadat, jak vytvořit velmi slibnou příznivou mozaiku naší energetické krajiny. A proto spolupracujeme s městy, regiony, místními úřady, snažíme se zasáhnout i nejnižší úroveň rozhodování. Chceme, aby ta nás podporovala, abychom i s tou maximálně úzce spolupracovali. Já musím říct, že ta spolupráce nastavena je. Já jsem cestoval po celé Evropě a musím říct, že jsem zaslechl řadu eh, slov na adresu podpory tomuto projektu, protože všichni se domnívají, že lepší spolupráce přinese lepší ceny bezpečnější energetické prostředí. To, že se nám podaří ekonomičtěji a úsporněji naplnit naše cíle. A vy jste už sami upozorňovali na eh, růst a rychlejší a efektivnější růst eh, inovativních technologií. My víme, že zde je velký prostor pro inovaci a technologie jsou místa jako Silicon Valley, ale já vám mohu říct si příklad. Já jsem před dvěma týdny byl v Eidhovenu, protože předsednictví tam organizovalo několik akcí a já jsem byl velmi pěkně překvapen tím, že v Eindhovenu je na 10 tisíc obyvatel víc patentů než Silicon Valley. A určitě takovýchto oblastí bude v Evropě mnohem víc. Je zde velký potenciál inovací, výzkumu. Máme velmi dobré zázemí v Evropě. My potřebujeme zajistit, aby ti, kteří na tom pracují, aby překonali to údolí, to tu propast a dostali se až na trh. V tuto chvíli se vytvářejí nové strategie, Eh, snažíme se o rozdělení finančních rizik, jiných rizik, snažíme se o pomoc výzkumným pracovníkům, aby překonali tuto náročnou první fázi a dostali se až na trh. Budoucnost Unie rozhodnou členské státy, to je zřejmé, protože v Evropě panují jasná pravidla, je na členských státech, aby rozhodli, jaký energetický mix si zvolí. A my chceme trvat na jedné věci a na tom panuje schoda v plném rozsahu, že pokud že členské státy se mohou rozhodnout pokračovat nebo nepokračovat v používání jaderné energie. Pokud se rozhodnou pro jadernou energii, musí být dodrženy nejvyšší normy bezpečnosti. Já si myslím, že na tom je jasná schoda a už se na tom spolupracujeme. Pan Manturis eh, hovořil o situaci v Řecku. Já jsem tam byl několikrát a domnívám se, že energetická unie je pro Řecko ohromnou příležitostí. A já jsem byl rád, když jsem zjistil, že zástupci státu v Řecku si tohle velmi dobře uvědomují. Uvědomují si to zástupci jednotlivých politických stran, s kterými jsem se sešel v Soluni i v Aténách, nakonec i zde v Bruselu. Řecko je na křižovatce co se týče energetiky. Má ohromný potenciál stát se takovým energetickým uzlem, protože se buduje nový plynovod ze střední Asie do Evropy díky novým, nově objeveným ložiskům na východě středozemí a na Kypru, tak je zde opravdu veliký potenciál v v tomto smyslu je zde potenciál i co se týče sluneční energie a já si myslím, že tuhle oblast je třeba rozvíjet a to ku prospěchu všech obyvatel Řecka. Pochopitelně my se plně stotožňujeme s pocitem, který zažívají řečtí obyvatelé, pokud jde o břemeno, jež na nich v tuto chvíli leží a co se týče potíží, kterými procházejí. Já mám za to, že společnou prací a plnou prací se podaří i tuhle tíživou situaci překonat. Já bych řekl jen pár slov. Na závěr chci vám poděkovat, že jste mě pozvali. Upozornili jste na otázky, které je zcela zřejmé, že budeme muset v komisi dále řešit. Zvláště budeme muset řešit otázku energetické chudoby, budeme muset řešit otázku rovného spravedlivého zacházení s těmi, kteří jsou v situaci náhlého nečekaného odpojení od eh, vytápění. My chceme spolu s členskými státy pracovat na tom, abychom naschromáždili dostatečnou finanční podporu a rovněž i politickou podporu, politickou pozornost pro tuto oblast. A eh, také musíme pracovat na zvyšování kvalifikace nejenom u těch mladých, ale i u těch nad 50, což by mělo reagovat na novou poptávku, která je průběžná a která se týká eh, hladu po těchto lepších eh, kvalifikacích. Já doufám, že v, až budou k dispozici tyto hotové návrhy, tak možná můžeme tuto debatu zopakovat, abychom se zamysleli nad tím, jak se podařilo do návrhu vtěsnat všechny návrhy, které zde eh, teď zazněly. Také se můžeme následně zamyslet nad tím, jak bychom dále jednotlivé oblasti rozvíjeli. Budeme tedy muset určitě spolupracovat i v nadcházejících letech. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Děkuji za přítomnost, děkuji za odpovědi na naše otázky, pane místo předsedo komise. Předpokládám, že se ve své práci více soustředujete na problematiku diskutovanou ve výboru ITRE. Ale jak jste viděl, i v našem výboru je toto velmi důležité téma, protože se to týká pracovních míst a je to sociální téma. Takže jsme diskutovali o otázkách tak, v tak širokém záběru, v podstatě od energetické chudoby po nezaměstnanost. Takže děkujeme mnohokrát za návštěvu a určitě to není naposledy. Také děkuji. Okay, then we proceed with the next item. Dobrá, další bod na pozoru jednání. Jak nejlépe využít potenciál malých a středních podniků vytvářet pracovní místa. Na samý začátek dostane slovo pan zpravodaj Krasnodemský. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Pokud dovolíte, vystoupím v polštině. Jenom velice stručně, v pár slovech o práci na pozněvacích návrzích. V zásadě jsme měli 358 pozněvacích návrhů, což vypovídá o tom, že politické skupiny mají o tuto zprávu zájem. Možná až trochu velký zájem. Byl bych radši, kdyby těch pozněvacích návrhů bylo bývalo méně. Skupina SD jich předložila nejvíce a rád bych poděkoval také všem spoluspravodajům, kteří se mnou velmi aktivně spolupracovali. Už proběhla čtyři zasedání Dohodli jsme se na 23 kompromisech. Teda vypracovali jsme je, ne všechny jsou ještě dohodnuté, ale doufám, že příští týden se znova sejdeme, doladíme to a dohodneme se skoro na všech kompromisních návrzích. Děkuji mnohokrát za spolupráci, byla velmi cenná. Nezávisle na tom, ze které politické skupiny kdo je, tak se v podstatě všichni zhodujeme na těch hlavních příčinách, které brání v dalším rozvoji malých a středních podniků. A hovořili jsme třeba o tom, že existuje propast mezi kvalifikacemi, které jsou dostupné na trhu a které jsou potřeba. Odliv mozku, regulační překážky, nerovná hospodářská soutěž nad národními korporacemi. Občas se nezhodneme na formulacích, ale jako vždy u tohoto tématu se tady objevují dva protichůdné cíle. Na jednu stranu všichni chceme zajistit, aby pracující měli co nejlepší, nejkvalitnější pracovní místa která jim umožní se osobně rozvíjet a podobně. Chceme zajistit nejvyšší standardy. Ale jak víme, v reálném životě to není vždy možné. Nesmíme zapomínat ani na existenci a rozvoj malých a středních podniků. Často opravdu hledáme dobré formulace, které by umožnily uvést tato dva cíle do souladu. Třeba konkurenceschopnost nebo zjednodušení života malým a středním podnikům. Ochrana pracujících a výzvy z toho vyplývající. Paní předsedkyně, často v těchto případech hodně musíme pracovat na formulacích, Zachází se opravdu do velkých podrobností. Dochází na slovíčka. Dostali jsme také stanovisko od výboru REGI. A v tomto stanovisku se upozorňuje na občas zásadní rozdíly regionální v přístupu k finančním prostředkům. Pak jsme také dostali druhé dobré stanovisko od rozpočtového výboru, kde se hovořilo o řízení činnosti v regionech, kde se málo využívají finanční nástroje. V tomto stanovisku se také zmiňovalo že je potřeba se také dívat na rozdíly v podnikatelském prostředí regionální pro malé a střední podniky. Hovoříme tam o kapitálové pozici malých a středních podniků, hovoříme tam také o riziku eh, nezaplacených faktur, dluhů, opoždění s placením faktur a jak eh, omezit toto riziko. I třeba v rámci politiky soudržnosti. Tak zhruba tak. Doufám, eh, že se nám v co nejkratší lhůtě podaří dopracovat všechny kompromisy. Děkuji ještě jednou všem spoluspravodajům a doufám, že v červenci budeme tady ve výboru hlasovat a následně v září se nám to podaří završit na zářijovém plénu. Děkuji. Thank you, Madame Kluna. Děkuji, paní Klona. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Ráda bych poděkovala zpravodaji za odvedenou práci, stínovým zpravodajům. Ano, je pravda, že mnozí se díváme eh, stejně na ty obecnější otázky podpory malých a středních podniků. A hodně nás inspirovala slyšení, která jsme měli, například ve smyslu informací o zdvojení regulační úpravy, různých uh, regulačních překážkách. O tom se hodně hovořilo na těch slyšeních, které jsme zorganizovali. Na druhou stranu regulace má svůj důvod, nemůže být úplně zrušena. Je pravda ale, že s tím malé a střední podniky mají problémy. Také jsme hovořili o financování, o snaze eh, zvýšit povědomí o financování, ale také o vytváření daňových pobídek. Nastavení daňového systému tak, aby zjednodušil život malým a středním podnikům. Pak také otázka kvalifikací, rekvalifikací, vzdělávání, školení. To je také důležité, chceme-li nastavit dobře kvalifikace pro malé a střední podniky. Myslím si, že Evropská komise v ve sdělení o agendě digitálních kvalifikací učinila několik dobrých bodů hovořících o tom, jak zajistit relevantní kvalifikace u pracovní síly. Potom se tam také hovořilo o jednotném digitálním trhu. My si všichni uvědomujeme, co je tam potřeba udělat. Ve zprávě to všechno je. Pan zpravodaj správně řekl, že tam bylo několik jazykových problémů. Různé země mají na to různé pohledy, je to velmi poučné, ale v každém případě existuje dobrá vůle. A jsem přesvědčena o tom, že snad do července se nám to podaří schválit tady. Víme, že musíme vytvořit dobré prostředí pro malé a střední podniky. To je to nejdůležitější. S tím, že zároveň si musíme uvědomit, že je potřeba dodržovat i zásadu subsidiarity. Takže vytvořme prostředí, ve kterém mohou malé a střední podniky vzkvétat. K tomu určitě přispět můžeme, tak, aby opravdu eh, byly malé a střední podniky tou páteří našeho hospodářství. Děkuji. Také děkuji. Za SAD López Fernández, prosím, máte slovo. Přijentat. Děkuji vám, paní, pane, eh, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěl omluvit eh, Emiliana Pavla, stínového zpravodaje. Eh, býval by rád přišel mezi nás, ale nemohl, takže budu hovořit jeho jménem se na výboru. Úvodem bych chtěl říci, že stínový zpravodaj chtěl poděkovat za odvedenou práci do posu, co se týče vyjednávání mezi jednotlivými politickými skupinami. Byla to velmi dobrá práce ze strany socialistů. Bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů s cílem zlepšit text. A e, tak se ukazuje, že e, z frakce SAD e, považuje malé a střední podniky za velmi důležité. Takže my chceme vždycky pomoci hlavním cílům těchto dosie. Jak už tady bylo řečeno, Musíme mít eh, velmi dobré regulatorní prostředí pro malé a střední podniky, což by umožňovalo investici a bylo by to impulzem pro vytváření pracovních míst. My jsme přesvědčeni, že je to eh, hlavní páteří pro hospodářské zotavení a je možné, že malé a střední podniky Eh, budou klíčem pro vytváření kvalitních pracovních míst. A to chceme zdůraznit. Musíme chránit pracovní sílu a ty, kteří pracují v těchto společnostech. Proto máme velké pochyby, zdali nástroje pro eh, daňovou pobítku jsou vhodné, protože v některých případech můžou jít na úkor pracovních nákladů a sociální ochranu zaměstnanců. Proto my a naše politická skupina chce zdůraznit a potrhnout význam školení, dovedností, které by byly úzce zpěty s pracovním trhem, aby to bylo aktualizováno a aby se mohli od sebe navzájem učit eh, v rámci malých a středních podniků. A to je, kde chceme na toto poukázat. A závěrem chceme říci, že je možné zlepšit konkurenceschopnost těchto firm, ale musíme se soustředit na školení a na dovednosti. A v této zprávě si myslíme, že by toto mělo být zúrazněno. To je názor stínového zpravodaje. Chtěl bych ještě ale dodat jednu důležitou věc a to je, abychom měli spravedlivou konkurenceschopnost v rámci jednotného trhu, protože to je jediný způsob, jak můžeme využít eh, potenciál růst prostřednictvím pracovních míst, které potřebuje Evropa. A zde malé a střední podniky sehrávají opravdu významnou úlohu. Thank you. I'll give the floor. Děkuji Martina Děbalova za ALDE, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já jsem chtěla poděkovat zpravodaj za odvedenou práci. Jsem velice ráda, že tady dochází k pokroku mezi stínovými zpravodaji. Jsem velice ráda, že máme dobré kompromisní návrhy, které pro tuto chvíli vypadají dobře. Nevíme, jak to dopadne nakonec. Ale konec vtipům. Jako stínová zpravodajka jsem velice ráda, týkaj, eh, co se týče kompromisních návrhů, které zdůrazňují čtyři důležité věci. Za prvé, chtějí dále podporovat podnikavost mezi mladými lidmi. Nemusím to vysvětlovat, už jsem o tom říkala několikrát. Podnikavost to není jenom mít podnik, ale chovat se podnikavě. Chceme, aby naši lidé měli větší sebedůvěru, aby lépe věděli, jak zakládat podniky, ale aby přistupovali podnikavě k celému životu. Líbí se mi programy jako třeba Erasmus pro mladé podnikatele, ty by měly být dále podporovány členskou, členskými státy a komisí. Mou druhou prioritou je že tyto kompromisní návrhy hovoří o důležitosti duálního vzdělávání a odborného školství jako nástroje pro snížení nezaměstnanosti a zvýšení zaměstnatelnosti. U některých profesí vidíme zbytečnou akademizaci, což nepomáhá vytváření pracovních míst. A za třetí, když hovoříme o stabilním regulačním prostředí, tak jak správně říká pan zpravodaj, Podniky potřebují stabilní regulační prostředí a právní jistotu, mají-li dobře fungovat, ale zároveň, a já jsem to přidala do kompromisu, je potřeba, abychom měli zacílená opatření pro mikro, malé, střední podniky, které by jim pomohly lépe nabírat kvalifikované pracovní síly a školit své zaměstnance. Takže potřebujeme nejenom stabilní, ale také příznivé regulační prostředí. A zpravodajovi chci ještě navrhnout, aby také zmínil možnost malých a středních podniků digitalizací snížit provozní náklady. Platí to především pro veřejný sektor, elektronickou státní zprávu, tak aby se mohly malé a střední podniky soustředovat na potenciál vytváření pracovních míst. O tom určitě budeme hovořit na zasedání stínových zpravodajů. Takže děkuji, pane Krasnodemsky, a budu se těšit na další spolupráci. Děkuji. Děkuji, Kiotis má slovo. Děkuji. Chtěl bych poděkovat panu eh, zpravodaji za výbornou spolupráci a za výbornou práci. Už jsme to řekli během první rozpravy. Hovořili jsme o perspektivách zaměstnanosti v rámci malých a středních podniků. A musím říct si, že nás těší, že jsme mohli spolupracovat s panem zpravodajem, s jinými politickými frakcemi a že zohlednili i naše obavy. My jsme předložili pozměňovací návrhy, které se obecně týkají veřejných investicí do skutečné ekonomiky. My si myslíme, abychom vytvořili důstojná pracovní místa, potřebujeme veřejné investice také pro sociální rozvoj a též pro ochranu eh, zaměstnanců a jejich kolektivních práv. Také jsme hovořili o strašném dopadu, který měli, měla úsporná opatření, především v některých regionech Evropské unie, protože to vedlo ke zbídačení obyvatel. Jejich eh, práva jsou porušována a dochází k obrovským mezerám v sociální síti. Navíc byla eh, tato opatření velmi škodlivá pro kolektivní smlouvy a vedla k vysoké nezaměstnanosti mladých. Myslíme si, že naše pozměňovací návrhy jsou důležité. Především ty, které se týkají Junkrova plánu. V některých případech, tam, kde je recese, tak tam se programy neuplatňují. Právě proto, že struktura Junkrova plánu se soustředí především na soukromé investice bez rizik. A to znamená, že hodně velkých podniků neinvestuje do zemí, kde je krize. Řecko a Kypr jsou země, které trpěly nejvíce úspornými opatřeními a nedostali investiční programy během prvního semestru tohoto roku. A v případě malých a středních podniků se situace rovněž nezlepšila také se neinvestovalo příliš v Portugalsku nebo ve Španělsku. Země na jihu Evropy mají nejvíce nezaměstnanosti mladých, kromě obecné nezaměstnanosti a jsme svědky toho, že práva zaměstnanců a jejich mzdy stále jsou nižší, zatímco Německo má k dispozici hodně fondů. A co to dokazuje? Že když necháme otevřené brány soukromému sektoru, tak oni investují už do, oni investují do ekonomik, kde jsou dobré podmínky, kde jsou ty ekonomiky zdravé, neinvestují do těch chudých zemí. Proto musíme podporovat veřejné investice, malé a střední podniky, protože tyto podniky jsou páteří evropské ekonomiky, především v těch zemích, kde je nejvyšší nezaměstnanost. Kromě těchto připomínek bych chtěl říci, že jsme otevřeni dialogu a že budeme pokračovat v našem konstruktivním duchu také během příští eh, schůze eh, stínových zpravodajů. Thank you. Děkuji. A nyní má slovo paní Zdanoka, prosím. Děkuji. Já jsem chtěla poděkovat panu Krasnodemskému za velmi konstruktivní práci. Byli jsme spokojeni s kompromisy, který jsme dosáhli na zasedání stínových zpravodajů. Předložili jsme 23 pozněvacích návrhů, které se soustředili hlavně na zastoupení pracujících a sociální dialog, který tedy u malých a středních podniků není příliš rozšířen. Předložili jsme eh, pozměňovací návrh k úvodnímu ustanovení 8. Ve zprávě se také, doufejme, zdůrazní družstevní podniky, které, jak se ukázalo, jsou schopny více odolávat krizi. Obecně jsme tedy spokojeni s dosavadním průběhem práce a panu Krasnodemskému a stínovým zpravodajům přeji hodně štěstí při konečné přípravě a úpravě zprávy. Děkuji. Děkuji. Pan Marta, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Paní předsedkyně, pravděpodobně vás nepřekvapí, že se k tomu musím vyjádřit. Já jsem byl v podstatě vyloučen z rozpravy stínových zpravodajů, respektive můj názor by vyloučen a z rozpravy stínových zpravodajů. Ale přesto jsem chtěl poděkovat panu Krasnodemskému za jeho práci, za prvé, ta byla pozoruhodná, a za druhé za jeho inteligenci. Protože pan zpravodaj uznal, že pozněvací návrhy, které předkládáme, nejdou jenom stejným směrem jako ta zpráva, ale i jako ostatní pozněvací návrhy. Takže děkuji těm, kteří mě individuálně vyjádřili podporu. Já jsem napsal panu předsedovi Endelovi eh, dopis, měl jsem tam menší problém, ten jsem chtěl vyjádřit, on mě odpověděl, ale myslím, že se úplně netrefil do černého, takže mu budu muset znova napsat, protože hovoří o článku 209 a 194, kterým se dá vysvětlit chování skupiny EPP, SAD a GUE. Článek 194 říká, že výjimečně na návrh předsedy pozněvací návrhy předložené po uzavření diskuse a mohou být nepřijaty, pokud vznikly technické problémy. To mám pocit, že vůbec nemělo co dočinění. Co se týče článku 900, 209, eh, tak tam mě říká, že existuje řada článků, které 165, 172 a 174 a tak dále, o kterých jsem hovořil, 174.1a, článek 8, 180, 182, omlouvám se tlumočníkům za ta rychlá čísla, 189 a 191 platí mutatis mutandis pro zasedání výboru. No to je opravdu nejlepší způsob, jak neodpovědět na otázku. To je přesně typ odpovědi, který jsem dostal, takže napíšu znova, předložím další otázku. A na závěr se chci vlastně moc omluvit, protože během koordinačního zasedání jsem dostal nápad koupit si zprávu týkající se rybolovu. Stínový zpravodaj ze skupiny jsem myslel, že si to tedy vezme a on měla řekl, z různých důvodů prostě nemám čas se tím zabývat, řeknu to sekretariátu, myslím, že to bylo celkem pozdě, že mi to sdělila asi po týdnu. Byla to opravdu a osobní iniciativa, za kterou já se moc omlouvám. Ale já si myslím, že to je opět o a, změně jednacího řádu. Prostě bylo řečeno, že to, co jsme udělali, bylo bez respektu a tak dále. Ano, vím, nepovedlo se to, omlouvám se za to. Ale moje skupina byla vyloučena z diskuse o kompromisech. Jak se tomu dá říci? Jak se dá říci tomu, že dvě skupiny, tedy EPP a SAD, v podstatě všechny ostatní skupiny totálně potlačí a společně napíšou zprávu o eh, vysílaných pracovnicích čtyři body bez jakékoliv diskuse a vydírají další malé skupiny. Řeknou, jestli nás to nenecháte udělat, tak nakonec nedostanete vůbec žádné zprávy. Co pak to není nepřijatelné? Co pak to není nekorektní? Co pak to není bez respektu? Co pak toto není protidemokratické? Děkuji. Eh, Já jsem vám umožnila to říci ve jménu demokracie, byť teď na tom nepracujeme, Hovoříme o zprávě pana Krasnodemského. Diskutovali jsme v minulosti, té diskuse jste byl součástí. To, co říkáte teď, je spíše na zasedání koordinátoru nebo jinam. Já o tom nic neznám, nevím, já jsem tam nebyla. Neměli jsme to na pořadu jednání. Ale v každém případě jsme vzali na vědomí vaše připomínky k této úplně jiné zprávě. Jak říkal pan Krasnodemský, přijetí ve výboru EMPL bude 13. 14. července a doufáme, že se to dostane na zářijové plénum. Táží se pana Krasnodemského, jestli by k tomu chtěl ještě něco doplnit. Diskutovali jsme o tom i dřívěji, ale třeba chcete ještě něco dodat předtím, než půjdeme dále. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, kolegové a kolegyně, za vaše připomínky. Mám za to, mám za to že vaše připomínky dobře odrážely i naši diskusi o kompromisních návrzích. Málo kdy se eh, stane, že se jednotlivé politické skupiny doplňují. Že na jednu stranu máme jedny, jako ALDE třeba, kteří říkají, jak důležitá je podnikavost. S tím všichni musíme souhlasit. Bez ohledu na naši politickou pozici. A na druhou stranu máme ty, kteří zdůrazňují sociální aspekty. Pro mě to bylo zajímavé a důležité. Já jsem tedy z konzervativní strany, ale přesto mám pocit, že jsme vlastně sociální, protože jsme původně povstali z odborových svazů, tedy ze Solidarity. A potom jsme se také snažili modernizovat svou zemi a rozvíjet podnikavost. Čili to jsou všechno věci, které jsou pro mě zajímavé. co se týče kolegy z FN. Mně je to taky líto. Jakékoliv vyloučení je mi líto. Já myslím, že je potřeba, abychom vzájemně uh, ctili svůj mandát. Jsme zástupci svých voličů, máme předkládat jejich názory a myslím si, že kolegové z Francie to dělají stejně tak jako my všichni. Takže bychom v rámci demokracie si toho měli vážit. Děkuji. Ano, určitě. Ale co se týče vysílání pracovníků, což bylo téma vystoupení pana Machtána, no tak ano, pochopitelně tady dochází k boji mezi politickými skupinami, kdo tu záležitost dostane na starost. Já vím, že naše skupina musela pořádně zaplatit za to, aby tu zprávu dostala a pak se o to podělila s EPP. Já jsem tam v tu chvíli nebyla. Prostě soutěžíme jako skupiny. Byť spolupracujeme, tak často soutěžíme. Protože máme zvláštní zájem o určité zprávy. S tím je potřeba žít. Děkuji. Teď máme problém, protože čekáme na možná jednu z nejdůležitějších věcí na dnešním pořadu jednání, a to výměna názoru s panem komisařem Ettingerem týkající se dopadu digitální agendy, ale pan komisař přijde až půl šesté. tak co nám sekretariáte doporučujete, abychom dělali? Takže přestávka. Dobrá, uděláme si přestávku a budeme pokračovat půl šesté. Doufám, že se vrátíte, protože to je zajímavé téma. Před týdnem jsme měli seminář týkající se digitalizace a robotizace. Bylo tam velmi málo poslanců a poslankyň z výboru a přitom to bylo velmi zajímavé. A tady si myslím, že dobře navažujeme na tento seminář, takže doufám, že se vrátíte, až znova začneme v 17. 30 s panem komisařem Ettingerem. To bude náš host. Takže přestávka.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

Vážení přátelé, prosím, usaďte se, už je pozdě, máme zde pozdní odpoledne, jsme však moc rádi za to, že mezi nás dorazil pan komisař Ettinger, že si udělal čas. Před vámi tady s námi zasedal také jeden komisař, hovořili jsme o energetické unii a energetické politice, hovořili jsme o tom, jaký dopad má unie a politika na trh práce. A byste z našeho hlediska ještě, řekla bych, zajímavější, protože se zabýváte digitální agendou eh, komise, což spadá do pravomocí tohoto výboru, co se týče zaměstnanosti a dovedností. My jsme tedy velice rádi, že jste mezi nás dorazil a já vám tímto dávám slovo, abyste naše debatu uvedl. Děkuji, paní eh, předsedkyně, vážené dámy a pánové. Eh, děkuji vám eh, za pozvání a děkuji vám, že vy jako výbor jste mě pozvali, abych eh, pohovořil o digitální otázce a že jste se vy eh, zabývali touto otázkou eh, digitalizace a že jste nás podpořili a také, že jste v nás vložili očekávání v naší práci. Dnes zažíváme digitální revoluci, která má velké dopady na všechny oblasti hospodářského a společenského života. E, za námi je revoluce samotného e, sektoru, e, přístroje, hardwareu, softwaru, revoluce v telekomunikacích. Dnes v období digitalizace jsme zažili změny, které se týkají samotného odvětví. Ale co je pro mě důležité, je ty změny, které eh, přinesly digitální technologie a dopady, které tato digitalizace má na celou společnost. Třeba filmové odvětví, eh, filmové odvětví je zcela digitalizováno. Podívejme se na nás, na diváky, podívejme se na režiséry, na herce, prostě odvětví médií též. Třeba když se zeptáme nějakého novináře, kterého, který má uh, první uh, má první uh, starost v tom, aby prostě on prostě už nemá víkendy, ten, eh, tam se nejedná pouze o tu závěrku, ale prostě on eh, věděl, že prostě o víkendu má volno, protože v neděli nevycházely žádné noviny, ale my dnes o víkendu eh, se přes digitální média dozvíme o, o teroristických útocích, o sportovních zápasech a prostě máme možnost o, podávat zprávy, komentovat, prostě všechno toto se e, změnilo je to stále více intenzivní, ale na úkor kvality. Takže eh, filmové odvětví, média, bankovní sektor, vše je digitaliza- eh, digitalizováno, také pojišťovnictví je digitalizováno, <clears throat> také eh, třeba dopravní prostředky nebo služby související s mobilitou, vše je digitalizováno Eh, také třeba ubytování, rezervace hotelů nebo možnosti bydlení. Vše je digitalizováno. Digitální služby eh, uzavírají přeshraniční smlouvy, máme nakupování na internetu, obchod na internetu a vycházíme z toho, že 90 všech eh, výrobků, všech způsobů výroby a všech pracovních míst tak za 5 až 15 let eh, budou zcela digitalizovány a dojde ke eh, změnám pro všechny zaměstnance. V Německu, v mé vlasti, hovoříme o průmyslu 4.0. A takto tedy popisujeme tuto revoluci. Já si myslím, že průmysl 4.0 je e, vlastně taková čtvrtá revoluce e, v naší ekonomice a v naší práci. Ale průmysl samozřejmě má příliš malý zásah. Nejedná se pouze o průmyslovou produkci, ale jde o třeba obchod, jde o knihy, také o služby všeho typu. A také jde o práci, o práci 4.0 a společnost 4.0 a ekonomika 4.0. A velmi správně ve vašich zprávách se zmiňujete o tom, že by měla komise nastínit cesty, jakým způsobem v této revoluci bychom se měli postarat o ty, kteří na tom tratí a abych, jak bychom mohli vytvářet růst a pracovní místa. A jak můžeme pomoci zaměstnancům eh, v rámci digitalizace, aby mohli být proškoleni, protože to bude jejich práce během příštích desetiletí. Tak to se bude pracovat. Evropský eh, pracovní trh, volný pohyb. Podle našich prognóz během příštích let každý rok přibližně eh, bude potřeba 160 tisíc eh, pracovních míst pro IT specialisty. Bude tedy poptávka po 160 tisících těchto pracovních míst. Když se podíváme na tento nárůst poptávky po specialistech v oblasti IT, když se na to podíváme a potom, když se podíváme na to, že e, dojde ke generační výměně e, kvůli e, odchodu do důchodu, tak to nakonec bude čtvrt milionu IT specialistů a každý rok budeme tedy potřebovat více absolventů této vysoké školy. Je to fyzika, elektronika, jsou to IT specialisti prostě z různých uh, oborů. A my máme takové zkušenosti, že ve členských uh, státech eh, v rámci uh, soukromých a státních univerzit, že tam uh, není dostatek uh, studijních míst pro tyto obory. A není dostatek těchto Mm, do studijních míst v rámci Evropské unie. A je potřeba tedy mít eh, dostatek eh, fakult a studijních oborů a je potřeba je také financovat. Protože když se podíváme na světovou hospodářskou soutěž, existuje tady velká poptávka a nejenom v Evropě, ale také eh, ve Spojených státech, v Koreji. Jedná se o tržní ekonomiku. Ale pokud přijdeme o zakázky, protože nejsou realizovatelné v Evropě, eh, protože je malý počet specialistů v Evropě, tak to bude velká chyba. Za druhé, pokud je o IT specialisty, musíme si uvědomit, že digitalizace našeho pracovního světa, musíme si uvědomit, že každý eh, zaměstnanec potřebuje být digitálně vzdělaný, aby měl eh, základní dovednosti. Takže je to přes tu přechod z toho analogického světa na digitální svět. A zaměstnanci, ženy a eh, muži musí být přeměněni, ty jejich znalosti protože jinak přijdou o svoje pracovní místo, neboli alespoň, eh, nebo eh, přijdou o svoji eh, mzdu, protože nebudou třeba povýšeni. A proto další vzdělávání je důležité. A já jsem velmi rád, že při našich rozhovorech s odbory a ze svazy zaměstnavatelů, že z těchto diskuzí vyplývá, protože oni jsou naši sociální partneři a neexistuje tam e, žádný odpor z jejich strany. A že existuje nabídka e, dalšího vzdělávání pro svazy a že je potřeba toto rozšířit, ale musíme udělat ještě více. Na druhé straně naši zaměstnanci musí být informováni aby přijali tyto nabídky školení. Je to v jejich zájmu. Jedná se o základní digitální dovednosti, přitom se netýká pouze zaměstnanců, ale také podniků. Ať už jsou to e, manažeři nebo předsedové představenstva, e, vedoucí nebo třeba e, eh, OSVČ nebo i komisař. do, eh, předseda dozorčí rady, je potřeba mít eh, základní digitální dovednosti. Neznamená, že bychom měli všichni umět eh, dělat softwarové programy nebo vytvářet nějaké aplikace, ale mít ty základní znalosti, abychom třeba věděli, jak si můžeme stáhnout údaje nebo je ukládat jak můžeme mít přístup k, da- k údajům, jak můžeme tyto údaje chránit. E, týká se to nařízení o ochraně dat třeba před dvěma měsíci, potom jak můžeme zlepšit e, kybernetickou bezpečnost, jaký software k tomu existuje, abychom zabránili e, ničení dat, průmyslové špionáži a krádeži dat jak můžeme v našich eh, chytrých eh, telefonech ochránit naši eh, soukromou sféru a naše soukromé údaje. To všechno patří do oblasti základních dovedností. Týká se to všech odvětví ekonomiky a všech profesích. Proto naše služba a my jsme rádi, že kombinace v rámci agendy o nových eh, dovedností, což bylo přijato před několika dny, eh, takže ta digitální oblast a vzdělání v této oblasti dostalo eh, svoje místo, které mu přísluší vzhledem k jeho významu. Digitalizace se týká většiny odvětví a naší práce. A týká se to vytváření hodnot, od nákupy zboží, od eh, skladování zboží, týká se to výroby, týká se to eh, kontaktu mezi stroji, komunikace mezi stroji, m to m eh, m to M a M, B2B, služby výrobky, které jsou mm, vyrobeny někde na světě, nebo ta služba, která je poskytnuta někde na světě. E, potom se to týká třeba vyrobení e, dopravního prostředku, mobilita. Dotýká se to všech hodnot, což znamená, že je digitalizováno všechno, co může být digitalizováno. Samozřejmě existují e, určité překážky, je potřeba mít evropskou legislativu, kde by bylo údaje jsou zakázáno. Takové pokusy existují. A přitom eh, údaje jsou vlastně takovou ropou pro digitalizaci. Ale nemůžeme zastavit e, tuto revoluci. Naši dě, naše děti a naši vnuci jsou digitalizováni, používají sociální média, streamingové služby všeho druhu a těší se na tento nový svět. Ty starosti a strach starších zaměstnanců, tak musíme to e, přetransformovat Eh, do toho třeba, co je potřeba v rámci kolektivních smluv, jaké další nabídky pro další vzdělání by měl poskytovat mm, členský stát nebo by měl financovat, to tež platí pro zaměstnavatele. A jak dosáhneme toho, že tyto změny pracovního místa nepovedou ke zhoršímu, ke zhoršení pracovního místa, že lidé si zachovají mm, svoji životní úroveň, anebo naopak ji zlepší. E, my jsme svědky mm, velké podepsání e, velké koalice, tedy týká se to 14 zemí, my to, teď se tomu říká Digital e, Skills and Jobs Coalition. My chceme stavět na těchto hodnotách my chceme pracovat na nabídkách celoživotního vzdělání společně s ekonomikou, se sociálními partnery, s terciárním vzděláváním a s obchodními subjekty. Chceme to eh, zoptamilizovat a na konci roku chceme stanovit eh, jasné cíle pro tuto oblast. A také chceme, aby toto bylo učiněno na regionální a národní úrovni. Když se podíváme na eh, dynamiku digitálních technologií a podíváme se naše americké partnery, kteří využívají digitalizaci, třeba eh, Číňané, kteří eh, kopírují Američany, tak by to mohlo vést k nějakým pokusům o zákaz. Ale já jsem přesvědčen, že naše pracovní síla a tvořivost našich zaměstnanců si poradí, že jsou dostatečně silní, protože až budeme mít eh, jednotný digitální trh, protože když hovoříme o evropských standardech, když se podíváme na eh, příklady evropského vzdělání a celoživotního vzdělání a když budeme stavět na infrastruktuře, tak eh, určitě najdeme investice do těchto pracovních míst. Takže Ehm, já mám starosti o náš eh, venkov. A nebo třeba eh, průmyslové oblasti nebo města, kde neexistuje žádná možnost digitalizace. Protože pracovní místa budou pouze tam, kde je dobrá infrastruktura. Mus, musí se tedy investovat do výrobků, eh, do nových eh, průmyslových oblastí. A třeba, kde je eh, silnice nebo železnice, tak ještě důležitější je právě ta digitální cesta. Potřebujeme jakýkoliv způsob digitálního roztříštění musíme s tím bojovat pomocí dovedností, tedy to celoživotní vzdělávání. Takže je důležité, abychom nebyli offline. Musíme být vždy online. Musíme investovat do digitalizace, to je také těžištěm Junkrova plánu a je to také e, předmětem mých aktivit. Eh, v rámci strategie 2020 a 2025, abychom také mohli vytvořit prognózu pro zrychlení vývoje dovedností a také eh, stanovit, jaké sítě budeme potřebovat a jak budeme mobilní během příštích let, tak abychom také mohli zrealizovat přenášení všech těchto údajů a abychom zaručili pracovní místa v této oblasti. Děkuji. Thank you. Uh... Já děkuji. Máme ještě čas na několik eh, dotazů. Pan Sven Schulz má slovo jako první, prosím. Eh, vážený pane komisaři Ettingre, já bych vám chtěl eh, poděkovat jménem eh, Evropské lidové strany za to, že jste přišel mezi nás na výbor, abyste pohovořil o digitalizaci pracovních svěst a ekonomiky. To je věc, která je pro nás v rámci tohoto výboru velmi důležitá. Téměř v žádné zprávě nebo téměř ve všech zprávách se objevuje právě téma digitalizace, takže eh, v málo kterých zprávách o této digitalizaci nehovoříme. Takže jsme velmi rádi, že o tom můžeme diskutovat a ten čas je opravdu ideální, protože ve Štrasburgu eh, v minulých týdnech jsme hovořili právě o agendě o nových dovednostech a hovořili jsme s paní komisařkou Tajsnovou. A když se podíváme na ty jednotlivé příspěvky, tak vidíme, že otázka digitalizace tam eh, pořád zaznívá a 10. června eh, komise eh, předložila kompletní agendu o nových dovednostech. A když hovoříme o těch nových dovednostech, tak vy jste hovořil o tom, že nemůžeme nechat stranou digitální dovednosti. Pro nás to je jedna ze zásadních otázek v rámci EPP, také v rámci našeho výboru a budeme se tím zabývat během příštích měsíců a let a vy jste o tom hovořil, kolegové o tom hovořili, musíme se postarat o to, aby se digitalizace uskutečnila a musíme hledat také výhody, které eh, to obnáší pro Evropu. Musíme to podpořit. Existují eh, profese, které mají jako součást digitalizaci a nedokážeme si takovéto profese představit bez digitalizace. A jsou eh, lidé, kteří mají předpoklady pro tuto digitalizaci. Musíme jim dát eh, příležitost, aby zažili digitalizaci a musíme jim dát eh, možnost, aby si uvědomili, že digitalizace je příležitost a ne riziko, ohrožení. Hovořili jsme o tom, zda je Eh, digitalizace hrozbou. Já si myslím, že to je eh, špatná diskuze, protože to vypadá, jako kdybychom se rozhodovali, za tu digitalizaci budeme mít či ne. To je špatné, prostě musíme vytvořit příležitosti. Týká se to také um, partnerů v rámci podnikové zprávy a kolektivního vyjednávání. Potom vy musíme se postarat o to, aby neexistalo, aby se nestalo, že společnost se rozdělí a že budeme mít eh, zaměstnance, kteří nebudou digitálně vzdělaní. To je apel na všechny zúčastněné, aby eh, toto nedopustili. A potom vy jste hovořil o spolupráci s členskými státy. Vy jste řekl, že Ehm, se jedná o závazné rozhovory a závazné cíle. Já bych vás chtěl požádat, abyste ehm, podrobně pohovořil o tom, jak eh, Junkrova komise zamýšlí spolupracovat s členskými státy, pokud jde o digitalizaci a zdali při zohlední to, že v jednotlivých eh, zemích tak digitalizace se liší. A potom otázka znevýhodnění mladých lidí, pokud je o digitální kompetence. Jaké představy máte vy, jaké představy má Junkrova komise, pokud jde o tyto znevýhodněné osoby, které to uh, nemají všechny ty prostředky k dispozici nebo nemají to vhodné vzdělání, tak jak eh, komise uh, chce pomoci těmto osobám? Děkuji, Jutta eh, Děkuji vám, pane Ettingere. Já souhlasím s s tím, co říkáte, že digitální vnitřní trh je pro nás šancí, ale že může být eh, šancí pouze v případě, že se dohodneme na rámcových podmínkách. <clears throat> Já eh, Eh, vím, že eh, vy jste si přečetli eh, velmi podrobně naši zprávu výboru pro zaměstnanost. Komise na otázku digitálního vnitřního trhu nahlížela velmi technicky a musíme si uvědomit, že tady máme otázku vzdělání, zaměstnanosti a že pouze pokud to bude propojené, tak se nám zdaří naše práce. Mm, tady eh, na tyto výzvy eh, nemůžeme nahlížet pouze vnitrostátně, ale musíme mít eh, evropský prostor a mít globální hospodářskou soutěž, protože to bude zdrojem úspěchu pro naše budoucí generace. Proto je důležité, aby Evropská komise se snažila působit na členské státy, aby se e, zintenzivnilo vzdělání. Vy jste hovořil o univerzitách, protože když nám ujede vlak, ten už nám trošku. Vy jste hovořil o zemích, jako je Čína nebo USA, a tyto země investují mnohem více do vzdělání a jsou mnohem ambicioznější. Co se týče zaměstnanosti, tak eh, flexibilizace pracovní doby, to je něco, co chce hodně zaměstnanců, ale na druhé straně si musíme uvědomit, že eh, to také může být eh, společensky Eh, drahé a mm, úplně nevý, ne zcela výhodné pro lidi, když budou vždy eh, k dispozici. A musíme si uvědomit, že také eh, kvůli digitalizace máme stále více nejisté práce. Mm, už nemáme nějaké sociální zajišťovací systémy. A proto si myslím, že bychom měli mít podněty z Evropské unie, eh, protože ti, eh, kteří jsou zaměstnanci, tak jsou v rámci sociálního zabezpečení, ale pokud jste eh, aktivní v digitální oblasti a pracujete sám na sebe, tak potom nemáte dostatečnou sociální ochranu. A proto potřebujeme systémy, které by poskytovaly sociální zabezpečení pro 4.0, ochrana údajů, tak eh, to musí být také přepracováno. A potom vývoj, pokud eh, všichni OSVČ jsou v rámci soutěže, tak eh, tam chybí regulace. Musíme mít možnosti, aby ten, kdo je OSVČ, měl možnost se eh, prosadit eh, protože ti, kteří jsou dnes zaměstnanci, tak eh, mohou být zastoupeni v odborech. Potom já souhlasím s vámi v tom, že potřebujeme institucionalizovat celoživotní vzdělání. Já jsem z Braniborska, Wirtenberska a já vím, že je potřeba, aby lidé byli součástí celoživotního vzdělání, ale týká se to eh, malých a středních podniků, které třeba nejsou úplně schopny a musíme eh, mnohem více podpořit takovéto malé a střední podniky, aby si to vůbec mohli dovolit, protože to je naše budoucnost. Potom eh, základní digitální dovednosti já si myslím, že toto se musí rozšířit. Netýká se to pouze technických eh, znalostí, ale týká se to i sociálních dovedností. Mm, to je ten eh, mm, správný přístup eh, k těm novým médiím, k té tvořivosti a potom to samostatné myšlení. Vy jste třeba hovořil o médiích, o tom, že nám chodí zprávy celý den a politici si uvědomují, jak se rychle eh, šíří informace a potom lidé nejsou schopni zjistit vlastně, kde je eh, pravda a nemůžou si to ani prověřit musím, samozřejmě nebudeme všichni v budoucnosti pracovat jako softwaroví, inženýři, ale hodně z nás bude záviset na eh, kreativitě v tomto průmyslu. Jedná se tedy o více než o pouhé technické dovednosti. Týká se o dovednosti 21. století, je to tvořivost a sociální kom- mm, dovednosti. To je e, vše, takže bojujte prosím s námi. Madame Zimmer. Pani Zimmer, prosím. Já auch von meiner Seite. E, také já bych vám chtěla poděkovat za vaše vystoupení já e, souhlasím s tím, že musíme si ujasnit, kam směřujeme, co je náš cíl. E, to může být někdy trošku otázka budoucnosti, e, science fiction, ten krásný digitální svět, ale jak se tam dostaneme. To je ten současný bod, který nyní zažíváme a jedná se o to přechodné období. Eh, vy jste hovořil o tom, že my nejsme připraveni na ta, eh, na ta potřebná studia, obory, ty univerzity. Na druhé straně zde vyvstává otázka, když na jedné straně eh, v digitální oblasti budeme potřebovat 100 tisíc IT specialistů, tak na druhé straně máme obory. Já jsem si tady vyhledala uh, že třeba Price Waterhouse eh, Coopers napsali, že do roku 2030 eh, se zlikviduje 100 eh, tisíc pracovních míst, především v průmyslové výrobě a v obchodě, a že poptávka do roku 2030 klesne o 900 tisíc eh, pracovních míst. A tady vyvstává otázka, jak eh, budeme reagovat na tady tento rozpor. Na jedné straně vysoká poptávka po velmi kvalifikovaných eh, osobách a na druhé straně se sníží poptávka po pracovních místech a budou zlikvidována pracovní místa. A tito uh, eh, lidé si musí nějak poradit. Nemůžeme počkat, až půjdou všichni do důchodu. Potřebujeme tedy jasné koncepce, které se budou zabývat uh, nejenom vzděláním mladých lidí na univerzitách, ale máme tady tedy potenciál těch mladých lidí, ale potom máme na druhé straně uh, ty osoby, které už pracují a kteří jsou k dispozici a musí si s tím nějak eh, poradit. Eh, to jsou mm, věci, problémy, které musíme zvládnout. Také se hovořilo o tom, že potřebujeme nabídky eh, dalšího vzdělávání. Já si myslím, že z mého pohledu musíme poskytnout mnoho doporučení členským státům. Také Eh, potřebujeme, aby celoživotní vzdělání bylo eh, zaplaceno. Mm, protože nemůžeme lidem říkat, aby si to financovali sami nebo aby to stihli za víkend. To prostě samo o sobě nebude fungovat. A potom tady máme další důsledky, eh, které s tím souvisí hovoříme o e, přeshraničním internetovém obchodu, týká se to třeba logistiky a je tady nebezpečí těch firm, které se skrývají za poštovní schránkou, je tady nebezpečí sociálního e, dumpingu, také problematika vysílání e, pracovníků. A to se také týká přeshraničního cloud workingu. A potom další věc, Nejedná se pouze o přeměnu společnosti. Máme tady ten celý řetězec, o kterém vy jste hovořili. Není tady také šance, že bychom znovu hovořili o otázce pracovní doby? Není čas na to, abychom uh, hovořili o pracovní uh, době a v souvislosti se zvýšenou produktivitou? abychom hovořili o tom, jak by se mohla zkrátit eh, pracovní doba, um, zahájit znovu diskuzi o tom, aby se snížila pracovní doba, která by byla také motivací pro eh, zaměstnance, tak aby eh, mohli se postavit těmto výzvám, ale zároveň aby samozřejmě kvůli zkrácené pracovní době mohli mm, z toho vyžít a aby mohli pokrýt eh, svoje potřeby. Děkuji. Pokud chceme umožnit dalším pěti položit otázku, tak bude potřeba se vyjadřovat briskně a stručně, protože jinak bychom to nestihli. Nestihli bychom se vyslechnout odpověď a tlumočníci jsou zde ještě nějakou dobu. Projdeme tedy nejprve řečnický seznam. Pokud chcete si vyslechnout i odpovědi, tak si je prosím naformulujte tyto otázky. Já budu hovořit anglicky, aby bylo jasné, že o digitalizace se nezajímají jenom ti, co hovoří německy. Děkuji vám, pane komisaři, že jste mezi nás dorazil a jsem ráda, že slyším, že děti i vnoučata této generace jsou opravdu těmi, kteří jsou v té digitální éře už zběhlí, já se mezi ně řadím a nejde zde pouze jen o technologii. Já si myslím, že to nebylo od počátku zcela zřejmé a teď je potřeba si uvědomit, že to zasáhne všechny sféry společnosti, trh práce, způsob fungování demokracie a v podstatě všechno, co se ve společnosti odehrává. Já nechci se detailně vyjadřovat k tomu, co říkali kolegové. Chci se však eh, vyjádřit k té specifické formě eh, digitální propasti, která je velmi specifická. Jenom 9% developerů jsou ženy, jenom 12 jsou ženy v manažerských pozicích v digitálních společnostech a byla studie, že pokud by v sektoru informačních a komunikačních technologií bylo více žen, že by šlo o 9 miliard navíc v HDP, pokud by došlo k tomuto zrovnoprávnění žen. A já se domnívám, že e-dovednosti a technologie jsou velmi důležité. Máme příliš málo žen v téhle oblasti a já se domnívám, že v rámci agendy pro nové dovednosti by se tomu měla i komise věnovat. Zároveň se však domnívám, že bychom se měli věnovat více zacíleným projektům, tak abychom uh, dali eh, ženám eh, do rukou možnost se stát podnikatelkami. Měli bychom podporovat společnosti, které v tuto chvíli nezaměstnávají dost žen, aby tak učinili. Já bych ráda vás vezala, pane komisaře, abyste se zhostil této role, abyste se zasadil o to, že tato agenda bude obsahovat i prvek tohoto zrovnoprávnění. Děkuji. Děkuji, prosím, Dominika Martana. Uh, merci. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Je to velmi široké téma, na tu trochu času, kterou ještě máme. Takže já nechám zbytek času panu komisaři. Thank you. Uh... Děkuji. Tomas Mann, prosím. Danke. Děkuji vám, paní Eh, předsedající, eh, děkuji vám, pane eh, Ettingre, za tento přehled, který nám ukazuje, v jaké situaci se nacházíme, pokud je o digitalizaci a je důležité, abychom se podívali také do budoucnosti a mohli na to reagovat. Na jedné straně máme euforii, všechno bude báječné a na druhé straně lidé zažívají strach a je potřeba nalézt zlatou střední cestu, abychom to zvládli v budoucnosti. My v našem výboru jsme byli eh, v Silicon Valley. Koncem eh, března jsme navštívili Amazon, eh, Facebook, byli jsme v Google, v Intelu a tam jsme si uvědomili, kde jsou ta pracovní místa. A my jsme se zeptali, jak se na to můžou osoby připravit. A velice zajímavé, přes 50 milionů Američanů Eh, kteří můžou eh, pracovat pouze částečně, takže eh, hledají práci, ale není to jednoduché. Oni nemají to, co my máme v Evropě, eh, že máme mm, tady tuto sociální oblast. Co bylo také že, eh, zajímavé, že jsme byli na univerzitě v Berkeley a tam jsme hovořili s profesory, kteří řekli, a kež bychom eh, měli část vašeho sociálního modelu. Takže vidíme, jakým směrem se ubíráme. Oni uh, hovořili o tom, že bychom měli mít tedy tato opatření. Já bych tedy chtěl pozbudit komisi, aby pokračovala dále v oblasti oblasti eh, společných evropských standardů. Je důležité, abychom pracovali v oblasti celoživotního vzdělávání, protože my víme, že mnoho eh, Evropanů eh, jsou žádáni ve Spojených státech právě kvůli vzdělání. A já jsem velmi rád, že tady máme touto otevřeného ducha v rozpravě a Evropská, já jsem velmi Eh, velmi rád, že náš komisař říká, že musíme si uvědomit, jaká je realita a abychom byli produktivní. Děkuji, Ensander, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, pane komisaři. Já jsem velice spokojená, že s vámi dnes máme tuto možnost diskutovat. Ano, máte pravdu, probíhá skutečná revoluce. Naši občané se si kladou otázky, hodně se inovuje, budou potřebné nové kompetence, o kterých zatím ještě ani nevíme. Naši spoluobčané si kladou otázky, bojí se určité polarizace um, pracovních míst. Viděli jsme to i ve Spojených státech. že jsme měli na jednu stranu kreativní, kvalifikované osoby zaměstnané v ICT ve Spojených státech a na druhou stranu jsme také měli daleko méně kvalifikovanou populaci, která měla menší štěstí. Jde nám o to zachovat i ta prostřední místa a co nejvíce, u co nejvíce lidí zvýšit kvalifikaci. Potom jste také říkal, že existuje riziko, že určité oblasti budou tak zasíťovány, zatímco jiné ne. Ne, že bych se na to dívala s naivním nadšením, ale přesto nadšená jsem. Myslím si, že digitalizace může přinést řadu výhod občanům, podnikům a územím, ale je potřeba jim pomoci a investovat do toho. Do vzdělávání, prvního. A tím nemyslím eh, tím primárním jenom univerzity, je to jako z jazyky, je třeba začít brzy, je potřeba pomoci členským státům, ale také poskytnout samotné hmotné investice. U nás například na východě Francie se místní orgány rozhodly, že to opravdu bude jednou z priorit. Tedy podnikání 4.0, ale také zasíťování celého území. Takže mám otázku následující jaké investice budou tady probíhat a jak jim můžete pomoci. Paní Šojdrova, prosím. Předsedkyně, já budu velmi stručná. Mám tři komentáře vždy zakončené otázkou. Za prvé byla tady zmíněna čerstvá agenda nových dovedností. 7. 6. Evropská komise schválila tuto agendu a mě, mě překvapilo a poněkud zneklidnilo to, že nové dovednosti musí učit učitelé, kteří tyto dovednosti především mají a tato priorita podporuje podpory učitelů není mezi prvními. Já bych vás chtěla vyzvat, aby když budete v komisi projednávat nové dovednosti, musíte podpořit přípravu učitelů. To je priorita číslo jedna, jinak to ty žáky nikdo nenaučí. Já patřím k té generaci, kterou ještě učili učitelé, kteří dnes v těch školách učí a bohužel potřebují větší podporu. Druhá výzva. Slaďování eh, profesního a rodičovského života. Právě digitální agenda je velkou příležitostí, protože můžeme využít home office a práce z domova, Eh, zároveň ale samozřejmě to má svoje rizika. Hovořila tady přede mnou kolegyně Sander, to znamená určitá vybavenost domácností a také podpora podnikatelů a zaměstnavatelů, kteří umožní rodičům, zejména maminkám, třeba více pracovat home office a využít digitálních technologií. Eh, I Evropská komise by v tomto mohla přispět. Eh, a třetí výzva, kterou mám, digitální technologie je příležitost ale veliké riziko. dnes jsme měli prezentaci výzkumu jakým způsobem na internetu jsou zneužívány děti k nákupu zboží které jinak je jim fyzicky nedostupné. prokazatelně v sixteen děti mladší eighteen či fifteen let podle druhu zboží nedostaly k nákupu alkohol či jiné zboží fyzicky ale na Mm, internetu si nakoupili alkohol a cokoliv jiného chtěli, co je jinak zakázané. Čili velké riziko a chtěla bych se vás zeptat, při podpoře digitálních technologií máme zde eh, direktivu proti, eh, o, o eh, digitálních technologiích. Jak omezíme právě toto riziko zneužívání obchodu právě vůči dětem? Děkuji. Uh, Děkuji, to byla řada připomínek a pár, připom- pár otázek. A teď si vyslechneme vás, pane Ettinger. Prosím, máte slovo. Ein breiten Raum bei einigen ähm, Wortmeldungen. Dobře. Tady se hovořilo především o škole, o vysoké škole, o vzdělávání, o studiu, o celoživotním vzdělávání učitelů a profesní kvalifikace. To tady všechno zaznělo. Já jsem ambiciozní, ale zároveň realista. Já si nemyslím, že během příštích let se budou věnovat peníze na to, aby školy byly vybaveny hardwarem a softwarem. Potřebovali bychom více počítačů, notebooků, také bychom potřebovali rychleji obměňovat eh, software, potřebovali eh, bychom eh, prostě také to všechno obnovit, ale nemáme to. Že když máme rozpočet 150 miliard ročně, tak to nestačí. Protože když o to požádáme šéfy státu a vlád, aby dali 5 miliard, dobře, tak je dostanu ale když třeba šéfové státu a vlád řeknou, zkrátíme evropský rozpočet, třeba zemědělství, takže já bych vás chtěl požádat, eh, vy žádejte po mně ambiciozní práci, ale musíte vždycky vycházet z toho, co eh, během přátelských rozhovorů eh, třeba s vašimi starosty nebo s kolegy z parlamentu tak a s daňovými poplatníky. Já si nemyslím, že e, co se týče dovedností pro učitele, pro vysoké školy, anebo třeba vybavení e, škol a vysokých škol, to není úplně naší úlohou. V našem DC. Eh, to je ta naše zpráva, to je roční zpráva, kde eh, se píše o digitálních dovednostech členských států, tedy propojenost, infrastruktura nebo pracovní místa, investice do výzkumu eh, v oblasti digitalizace. A ročně jim předepisovat, aby existovala hospodářská soutěž. Takže potom se třeba ptáme někoho, proč vy jste na tom nejhůř. Já si myslím, že otázka digitálních eh, dovedností a eh, nabídka vzdělávání musí se vylepšit. Dovednost musí být eh, faktorem ähm, pro naše budoucí pro naše budoucí DC. Potom, co se týká eh, minulého eh, lucemburského předsednictví, tak tam eh, byly, bylo tam pozváno 28 mm, kompetentních ministrů a já bych chtěl, aby toto se ročně opakovalo, tedy ti, kteří jsou odpovědní za školství a související oblasti. Co se týče vytváření studijních odborů v oblasti IT a budeme se jich ptát, co děláte ve vašem rozpočtu pro post pro spolufinancování této oblasti. A potom, o čem hovořila paní eh, Cimr, eh, potom eh, dovolená nebo ta otázka kvalifikací. To je všechno otázka partnerů v rámci kolektivních smluv. Eh, a v Německu je to na regionální a národní úrovni upraveno legislativou. Ale potom, co se týče eh, pobídek, pokud jde o osvědčené postupy, tak tam já jsem eh, ochoten. Ale co se týče partnerů v rámci kolektivních smluv, tak samozřejmě my se musíme podívat, jak to vypadá v jednotlivých státech a musí tedy zákonodárci být vyzváni, aby to tak učinili. Eh, potom tady byla ta otázka učitelů. Ano, to byla správná otázka. Eh, to jsou ti učitele, kterým je 40, 50, 60. Oni jsou na vysokých školách a musíme je kvalifikovat. Já, když jsem byl ve škole, tak já jsem měl velký respekt eh, před mým učitelem, protože o, já jsem byl rychlý, ale on byl ještě rychlejší. Ale těm... Takže dnes nesta, když eh, ta situace je jiná. Ale můj syn má velký respekt, když eh, jeho učitel přijme přátelství na Facebooku a když mu třeba mm, poradí, jak vyřešit eh, nějaký úkol v digitální oblasti, ale pro mého syna je důležitější to přátelství eh, na Facebooku. Jak ovládá digitální svět. Dobře, takže ty vyhledávací systémy eh, budou třeba součástí zkoušek. Třeba já, když jsem šel k maturitě, tak můj otec byl daňový poradce a on měl vlastně eh, první eh, kalkulačku. Dneska ty eh, kalkulačky jsou v chytrých telefonech, to už je prostě samozřejmé. Takže dnes není žádný žurnalista nebo poslanec, který by nehledal na Google. Žádný komisař. Všichni hledají na Google. Ale když tedy ten Google patří eh, k práci, k vyhledávání informací, takže tím pádem my nemůžeme eh, tyto vyhledávací eh, systémy vyjmout ze součásti vzdělání nebo ze zkoušek a souvisí to i s celoživotním vzděláváním pro učitele. A, ale je potřeba také, aby se vrátila autorita učitelům, protože ti 12-letí, 13-letí eh, budou mít eh, větší respekt k těm učitelům, kteří mohou využívat digitální svět. Co se týče znevýhodněných osob nebo osob s postižením, já jsem navrhl, že bychom měli mít e, nějaké potvrzení na evropské úrovni, nějaké dobrozdání, tedy Eh, ti, kteří jsou znevýhodněni, tak aby měli právo na digitální kurz, takže aby eh, to třeba, aby mu dal 50 euro členský stát, třeba prostřednictvím eh, odborového svazu nebo vysoké školy nebo nějaké obchodní komory, aby e, tady existovala pobídka pro znevýhodněné osoby, aby měly digitální dovednost, protože to samozřejmě nesouvisí vůbec s, mm, s inteligencí. Tedy a je to otázka know-how a moci překonat tady tuto překážku. E, stávající e, pracovně právní legislativa, otázka kolektivního vyjednávání, kolektivní smlouvy, tak všechno, co je digitální, musíme zapracovat a musíme to přeměnit, tak aby měli e, stejnou materiální hodnotu. Výhody existují. Časová flexibilita a také flexibilita místa, nevýhody. Takže to, že vám můžou e, zavolat během 24 hodin, že velké pokrytí a potom ta ty klasické modely pracovní doby a potom ty uh, sociální uh, odvody v, uh, v případě nemoci, choroby a to už prostě tyto dávky už nejsou tak samozřejmé v digitálním světě. Další nevýhoda. Třeba v sobotu večer se rozhodne o, mist, o mistrovství světa. Nebo nějaká evropská je soutěž. Takže vyhraje jenom je ten, který v 6 ráno to má v aplikaci. Prostě už prostě víkendy neexistují v tom digitálním světě. Musíme tedy zachovat tuto transformaci, ale musíme vytvořit nové minimální standardy, abychom zajistili eh, kvalitu života, ale musíme zajistit flexibilitu, protože tyto služby budou úspěšné pouze eh, v případě, že toto ošetříme a budou takto akceptovány. Otázka vzdělávání dívek a digitální Eh, vzdělání také důležité v oblasti spotřebitele. Nejedná se pouze o zaměstnance, ale také o jejich volný čas. Takže tyto nabídky na internetu, aby se mohli vzdělávat demokraticky. Takže dříve prostě lidé Eh, četli noviny a eh, četli si tam úmrtí, četli si tam národní, evropskou a o regionální politice, ale dnes, dnes už to není tak jednoduché. Musíme lidem ukázat, jak se rozhodnout mezi tím, co mají na internetu. Mají Spiegel na internetu, blogy, jsou uh, noviny Politico na internetu, potom se je, ještě je YouTube a musí se v tom zorientovat. Takže musíme lidem dát vodítka, jak se tady v této rozmanitosti digitálního světa vyznat. Takže heslo, kvalita, demokracie, a tady e, násilí proti ženám, násilí na menšinách z jakéhokoliv důvodu. Takže pokud chceme eh, zajistit určitou kvalitu médií, pokud chceme, aby se eh, snížil počet turistických útoků, tak si musíme položit otázku, zdali ty zdali ta internetová média mají také odpovědnost. E, protože e, noviny e, zveřejňují dopisy čtenářů a je tam jméno a je tam adresa. Není cenzura. Ale když se tam objeví otázka násilí nebo třeba nějaká urážka, tak to není ve formě Mm, dopise, dopisu od čtenářů. Potom máme e, sociální média a sociální média to částečně odmítají, tu odpovědnost. V Evropě a mimo Evropu si to můžou všichni přečíst. A potom to má samozřejmě svůj dopad. A kolegyně se zeptala, už tady není, na počet eh, žen, ať už eh, podnikatelky nebo zaměstna, ženy, eh, které jsou zaměstnané v tomto v této oblasti tak jich je strašně málo, ale přitom Facebook a sociální média je místo, kde je mnoho aktivních žen ale eh, počet žen pracujících v této oblasti je velmi nízký. A stejně tak se to týká médií. A my se musíme snažit o to, aby abychom povzbudili 12-leté, 14-leté, 16-leté dívky, aby se rozhodly pro tuto kariéru. Eh, musí být ženy tedy eh, předmětem našeho zájmu a samozřejmě musí nám být vzorem Amerika, protože když se třeba, když se podíváme na Hewlett Packard nebo eh, Facebook, tak tam byly pravidelně ženské CEO, které prostě předsedaly představenstvu. Nejedná se tedy o nějaký průlom, ale je to signál toho, že ženy díky své inteligenci, díky svým sociálním kompetencím, díky svým dovednostem, takže třeba je pro ně jednodušší udělat kariéru v takovéto oblasti než třeba v automobilovém průmyslu a že uh, mohou být také uh, vzorem a můžou i vlastně být takovou uh, skupinou, která může ovlivnit ostatní. Já eh, bych chtěl povořit o úspěších eh, naše, naší komise a to souvisí s, s tou velkou koalicí pro eh, pracovní místa a dovednosti, tedy to heslo více práce v rámci IT, více pracovních míst v oblasti informačních a komunikačních technologií. Také to souvisí s Business Europe, s odborovými svazy a zeptat se jich eh, na to, jak by se to mělo ošetřit eh, v legislativě, také eh, v výzkumných projektech v rámci mm, Evropské unie. A to je důležité, abychom se vyslechli sociální partnery. Thank you very much. Děkuji, pane komisaři, za vaše inspirující vystoupení v této krátké a intenzivní diskusi. Máme pocit na těchto zasedáních, že to je opravdu prioritní záležitost pro tento výbor, protože to má dopady na zaměstnanost, na trh práce, na sociální problematiku, společenskou problém, jako vytváření společnosti v tom smyslu. Takže určitě vaše nabídku okamžitě přijímáme. Zhruba za rok se znova uvidíme, protože to je důležitá problematika. Takže děkuji a přeji vám hezký večer. Thank you.